Hello, good uh, morning, uh, everybody. Um, welcome to our. Dobrý den, vítám vás všechny. The day before the last meeting before uh, the summer break. Je to poslední zasedání před letními prázdninami. Máme nabitý program, proto navrhuji, abychom hned začali. Eh, nejdříve je na programu přijetí pořadu jednání. Pokud eh, nikdo není proti, tak eh, můžeme navržený pořad jednání schválit. Oh, okay. I've just been informed... Právě jsem byla informována, pane konferenci, že jste zpátky po operaci a jsem velmi ráda, že jste zpátky mezi námi a přeji vám všechno nejlepší. A obvykle, jako vždy, vám musím říci, že naše zasedání je vysílané na internetu, takže vítám všechny, kteří sedí eh, u počítače a jedná se o e-meeting, takže všechny dokumenty najdete rovněž na internetu. A máme tady také nové vydání našeho newsletteru IMCO, eh, je na internetu a zároveň i v, papírovém, eh, v papírové verzi. A také je Eh, na programu schválení zápisu ze schůzí 21. 22. června můžeme schválit, pokud není nikdo proti. Vidím, že nikdo se nehlásí, takže jsou tedy tyto zápisy schválené. A nyní můžeme přistoupit eh, k samotnému programu. Jedná se o zprávu o probíhajících eh, Eh, třístranných jednáních. Jedná se o spolupráci mezi vnitrostátními orgány, odpovědnými za vymáhání dodržení zákonu na ochranu zájmu spotřebitele. Prosím, paní Sehnalová, eh, máte slovo. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu mimořádně hovořit anglicky a moje vystoupení je rozděleno do dvou částí. Za prvé, co se týče obsahu a co se týče Eh, procedurální stránky věci, co se týče obsahu, tak eh, jsem eh, ráda, že máme dohodu, pokud jde o první čtení po tom třetím trialogu a po technickém zasedání před třemi týdny jsme dosáhli politické dohody a ukončili jsme text, který se týká kompromisu Eh, poslední den maltského předsednictví, eh, tak v tento den Koreper kvalifikovanou většinou členských států schválil eh, kompromisní text a náš výbor o tomto textu bude hlasovat zítra. Evropský parlament dosáhl v kontextu jednání která byla někdy opravdu velmi komplikovaná vzhledem k velkému odporu ze strany členských států, a stanovili jsme si priority v našem vyjednavacím týmu. Jedna z těchto oblastí, eh, kde eh, Evropský parlament vystupoval velmi důrazně, eh, tak to je ta pozice kterou jsme měli od začátku, a to jakým způsobem, jak posílit účast spotřebitelských organizací jsou to tedy eh, entity, které mají legitimní zájem o ochranu spotřebitele. Jedná se to také, eh, jedná se obchodní organizace a v rámci současného mechanismu spolupráce. My jsme navrhli eh, několik ustanovení ohledně povinného základu pro tyto subjekty. Eh, a tak, aby byla upoutána pozornost kompetentních orgánů. Potom tady máme několik ostanovení, která zajistí, aby hlas organizací, které zastupují spotřebitele na vnitrostátní a na evropské úrovni, tak aby eh, tyto organizace byly eh, v budoucnu, aby byl aby se tedy bylo jim nasloucháno. Je důležité, abychom měli sadu nástrojů v jednotlivých členských státech, které budou eh, výchozím bodem pro eh, přeshraniční spolupráci, pokud jde o porušení na internetu a mimo internet. Kompetentní orgány eh, budou mít kompetence, které se budou týkat řešení porušení a také se to bude týkat závazků, pokud jde o ochranu spotřebitele. V případě přeshraniční spolupráce tak se to týká eh, řešení eh, porušení v rámci EU a je důležité, aby komise měla důležitou úlohu v této eh, oblasti. Co se týče politického a technického textu tohoto nařízení, Eh, obě instituce už dostaly konečnou verzi textu, eh, na které jsme se dohodli. Některé členské státy pohovořily o překážkách, které by mohly eh, se naskytnout při implementaci. Po právním posouzení tohoto textu komise požádala mě a stínové zpravodaje, abychom přišli s řešeními a je důležité, že se zde eh, eh, zmínila politická eh, dohoda, která zůstala nezměněna z třetího dialogu. Co se týče těch změn, o které jsem žádala ze jakožto zpravodajka, tak považuji za velmi nevhodné, že členské státy žádaly o změny v textu který parlament už považoval za dohodnutý. Není akceptovatelné, aby dva dny před hlasováním v Koreperu, aby byl eh, parlament žádán, aby provedl další změny v textu, i když eh, tyto eh, změny jsou pouze technické povahy a nemají žádný vliv na politickou dohodu. Proto jsem zvolala minulý týden ve Štrasburku další setkání stínových zpravodajů, protože jsem chtěla projednat se všemi politickými skupinami, zdali můžeme akceptovat tyto změny. Většina politických skupin, Eh, eh, akceptu, by mohli akceptovat výsledek Koreberu, Koreperu, včetně eh, mé skupiny socialistů. Ale co se týče procedurální stránky věci, tak to, že jsme žádány o změny na poslední chvíli, vzhledem k tomu, že se konalo tolik neformálních setkání v rámci těchto institucí, tak toto není akceptovatelné. Eh, zelené eh, světlo eh, schválení těchto změn nesmí být precedencem do budoucnosti. Ale abych to ukončila v pozitivnějším duchu, chtěla bych velmi upřímně poděkovat Carlos Keliu, Richard Sulík, Jasenko Lesikič a Julia Reda, všem těm to stínovým zpravodajům a jejich asistentům a sekretariátu a rovněž chci poděkovat malckému předsednictví a komisi za konstruktivní dialog a za všechno úsilí za to, aby tato dohoda byla možná. Toto nařízení je velmi odborné a je to velmi dlouhý dokument. Musíme si rovněž uvědomit, že tento dokument zlepší mechanismus vymáhání práva Eh, pokud jde o eh, praktiky, které jsou škodlivé pro spotřebitele a rovněž to bude pozitivní pro podnikání. Proto bych vás chtěla požádat, abyste zítra podpořili tento eh, kompromisní text, stejně tak, jak udělali členské státy. Děkuji vám ještě jednou všem za vaši podporu a za spolupráci a v neposlední řadě bych chtěla poděkovat mému asistentovi Michalovi Vaňáčkovi za obrovský kus práce, který odvedl. Eh, děkuji vám, Olgo, za popis aktuální eh, situaci a také vám eh, děkuji, že jste vedla tyto práce, které byly tak komplikované, takže zítra budeme o tomto spisu hlasovat. A další bod, aktuální situace ohledně zeměpisného blokování a třístranná jednání. Eh, bohužel eh, Roža eh, tady nemůže být, tak mě požádala, abych vám popsala aktuální situaci o trialogu, který se konal 27. června. Roža chtěla zdůraznit, že my jako parlament jsme mohli hovořit o otázce působnosti a o rozhodném právu, ale Mm, ty komplikované otázky jsou eh, působnost, eh, eh, digitalizace. Bohužel přes úsilí malského předsednictví ten mandát byl velmi slabý. My jsme nemohli Eh, vyřešit očekávání spotřebitelů, jakožto parlament, ale parlament ukázal flexibilitu eh, u mnoha otázek, protože se jednalo o poslední eh, trialog s matkým během pánského předsednictví. Roža a stínoví zpravodajové chtějí poděkovat za odvednou práci a těší se na estonské předsednictví, aby došlo ke hmatatelným výsledkům pro evropské spotřebitele v následujících oblastech. Eh, boj eh, proti diskriminaci v oblasti digitálních služeb, jako jsou eh, e-booky a další potom restrikce pro pasivní obchod a revize nařízení pro rožu je důležité, že eh, občané očekávají eh, konkrétní výsledky v případě eh, zeměpisného blokování. Vnitřní trh musí být otevřeným prostorem pro občany a pro podnikání a mm, služby musí být konkurenčně schopné. A očekáváme, že po letních prázdninách dojde ke technickým diskuzím na trialogu. Děkuji vám mnohokrát, Andreasi, za tyto aktuální informace a nyní budeme pokračovat. Eh, je to jedna z vašich zpráv, týká se to testu proporcionality eh, před přijetím nové regulace povolání. A nyní budeme hovořit o eh, na tomto návrhu. Je to součástí balíčku o službách a váš návrh z Prahy obsahuje 50 pozměňovacích návrhů, takže Andreasi, eh, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, milí kolegové. Eh, v první řadě chci poděkovat za skutečně dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji, ale také se sekretariátem a příslušnými pracovníky. Zatím eh, zafungovalo všechno skvěle. Jsem zejména velice rád, že kolega Koferát je opět mezi námi, je zdravý a můžeme se zabývat otázkou, co budeme dělat s, tou, s tím e, testem příslušnosti, abychom ve finále dostali dostali takový návrh pro vnitřní trh, eh, kde členské státy budou sto to dostat svých odpovědností co do proporcionality na vnitřním trhu a budou se touto otázkou aktivně zabývat. Rád bych upozornil na pracovní dokument, který jsem předložil, kde jsou ty zásadní politické body. Myslím si, že v první řadě je důležité, že tento balíček, na rozdíl třeba od předchozích návrhů, eh, se nevěnuje agendě deregulace. Spíše hovoří o tom, jak eh, ta regulace může být co nejinteligentnější, aby byla co nejúspěšnější. A to je, myslím, něco, co může tento výbor eh, klidně rovnou spolu podepsat. Dále, zejména na německém pozadí té diskuse, jsme velice vděční, že podle principu subsidiarity máme, eh, můžeme mít mnoho různých komor pro různé obory, které mohou být zodpovědné za celou řadu otázek pro daný obor. Samozřejmě nejde o otázku kvality nebo dohled nad kvalitou, jde eh, o další relevantní otázky důležité pro vnitřní trh. A právě tato sebeodpovědnost těchto odborový, oborových svazů je velice důležitá věc, kterou bychom měli podporovat v celé Evropě. Měli bychom podněcovat ehm, takovéto svazy, aby se angažovali, protože ehm, oni nejlépe vědí, co vnitřní trh potřebuje. Samozřejmě to je všechno za předpokladu, že budou rozhodovat v souladu s principy vnitřního trhu. Ty jednotlivé body té zprávy jsou kolegům jistě velice dobře známy, takže já zmíním jenom pár detailů. Myslím si, že e, vzhledem k tomu, kolik máme regulací pro e, různé, různé odbory, bychom neměli spadat do představy, že všechno můžeme ohlídat na evropské úrovni. Podle mě to zkrátka není prakticky možné. Musíme mít důvěru v to, že členské státy a příslušné svazy a organizace budou plnit své úkoly, eh, budou je plnit dobře a že budou fungovat dobře v rámci trhu. To znamená, to je článek 6 odstavec 1, který správně říká, že musíme dát prostor, manipulační prostor těmto zodpovědným, zodpovědným subjektům. Samozřejmě eh, vnitřní trh hm, můžeme regulovat my, ale oni na nižší úrovni vědí nejlépe, jak řešit konkrétní problémy na něm. Takže já si myslím, že ten manipulační prostor, který stanovujeme v článku 6, je dobře. Ne tak, jak to rada dělá v článku 1. Protože my nechceme nějak omezovat rozsah působnosti eh, této legislativy. Je potřeba tu oblast aplikace jasně definovat a v rámci ní musíme zohlednit proporcionalitu, tak jak to děláme tedy v tom článku 6, kde tedy eh, dáváme dostatečný prostor těm orgánům eh, na národní úrovni. Za další, přeskum komise by se měl zaměřit na ty významné věci. Nemá smysl eh, v textu měnit dvě čárky a čtyři pomlčky. To není dostačující přeskum ze strany komise. Je potřeba oddělit to podstatné od toho nepodstatného, ale všechno musí být eh, v souladu s vnitřním trhem a nesmí to diskriminovat. Kolega Sulík který tady dnes není, předložil své komentáře písemně. Eh, samozřejmě můžeme eh, hovořit o tom, zda nějaký členský stát, který má nepřiměřenou regulaci, by měl podléhat tomu procesu přeskumu ze strany komise, jak to komise původně navrhuje. Eh, už dlouho na vnitřním trhu hovoříme o možnostech prosazování eh, jednotlivých regulací, ale je potřeba soustředit se na to nejdůležitější a ne se snažit řídit úplně všechno. Jako další bod, kolegyně a kolegové, bych chtěl říci, že eh, podle odstavce 6 odstavec 4 hovořím o přeskumu kritérií. Když se podíváme na kumulativní fungování kritérií, tak to je tak trošku seškrtané a pokud jde o těch, dopad těch kritérií z článku 6 odstavec 4, já to nechápu pouze jako negativní kritéria. Jsou to zkrátka konkrétní prvky, které mohou fungovat jako kritéria v systému, pokud Eh, je budou všichni eh, správně chápat a mohou mít i pozitivní dopad. Třeba kontrola kvality, dohled na kvalitou, to není samo o sobě negativní. To může znamenat i pobídku pro konkurenceschopnost. Eh, pokud se to bude aplikovat konformně s vnitřním trhem a nediskriminačně. Dále opět článek 6 odstavec 4, bod odůvodnění 20b. Já si myslím, že bychom měli diskutovat o tom ještě jednou, jaké problémy máme na vnitřním trhu u služeb nejčastěji. Samozřejmě pro jednotlivé žadatele, například co jde o připuštění do nějakého oboru v konkrétním členském státě, může eh, existovat nějaký složitý postup, pak je, pak je zamítnut, což je vždy nepříjemné, ale když se podíváme na tu různorodost služeb na vnitřním trhu, já si myslím, že tady máme ještě celou řadu jiných pravidel, která také musí být, musí být přiměřená. Samozřejmě různé tyto svazy a organizace v členských státech musí eh, kontrolovat tuto proporcionalitu, ale měli by mít možnost přivést k proporcionalitě i ty členské státy jako takové. Takže já bych byl velice vděčný, kdybychom tedy ten, tu, tu myšlenku paragrafu 6 odsta, odstavec 4a nové, abychom se podívali na to, jaké problémy máme s prosazováním toho principu proporcionality. E, to není jenom otázka této směrnice, ale to už je otázka, která se objevuje déle. A poslední věc, kterou bych rád zmínil do diskuse, je otázka, co dělat s medicínskými obory protože ty nejsou definovány v evropském právu. Eh, jde tedy o obory humánní medicíny, eh, které mají podle jednoho návrhu být vyňaty z této směrnice, ale eh, jak vidíme z různých rozsudků a tak dále, tak se to v podstatě má týkat i těchto medicínských oborů, protože určité určitá pravidla pro tyto obory platí a máme nějaké rozsudky, které to stanovují poměrně jasně. Takže oni vlastně ve finále se z toho principu proporcionality nedostanou. Pouze se dostanou mimo působnost této směrnice. V podstatě to tedy znamená, že eh, ty obory nemusí předkládat eh, ke schválení komisi nějaké návrhy ex ante, stačí to ex post. A o tom a o dalších věcech bychom měli teď diskutovat. Těším se na názory kolegů, věřím, eh, že jsem vám přednesl adekvátní úvod a těším se na diskusi. Děkuji. Děkuji, pane eh, Švábe. Já bych navrhla, že rovnou přejdeme k stínovým zpravodajům, takže v první řadě bych ráda dala slovo panu Koferátimu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl eh, poděkovat i Antrovi za práci, protože to, o čem diskutujeme, to je velice složité. Eh, politický eh, program znamená spoustu různých norem a je třeba najít cestu, jak začít a v podstatě bez toho, aniž bychom odebírali členským státům na autonomii a zároveň budeme na ně apelovat, stimulovat, aby eh, čím eh, více se zbližoval mm, ten eh, evropský normativní rámec. Návrh, který komise nám předložila, v podstatě mm, nejde tímto směrem, je příliš rigidní a zbytečně tam nutí do různých věcí a podle mé frakce a já zcela zde souhlasím s tímto názorem, je třeba mm, hodně toho přehodnotit. Andreas to začal dělat a budeme společně pokračovat na této transformaci, abychom splnili politický objekt, cíl, to znamená maximální harmonizace, která však nebude odebírat na autonomii a e, akceschopnosti členských států. A proto Tady máme několik témat, která jsme slyšeli, ke kterým bych se chtěl rychle vrátit, podívat za prvé. Já myslím, že je nutné eh, mít flexibilní normy, ale které budou úměrné. Eh, ty změny budou úměrné. Jde o to nalézt správnou rovnováhu, to je velice citlivé, tedy rovnováhu mezi tím, eh, o co nám jde v tom nástroji, který by Eh, měl být nástroj, který bude eh, eh, vyvážený, pokud je o obsah a změny. Takže i my bychom měli členským státům umožnit, aby ve své regulaci různých profesí sledovali své cesty. Samozřejmě, ale ten výchozí bod musí být stejný, ale poté mohou se lišit v těch cestách, které si zvolí a z tohoto důvodu myslím, že bychom měli i zrevidovat ty seznamy a ta kritéria, která jsou obsažena v článku 6, aby to bylo více úměrné a především nepochybně neutrální, eh, aby ta kritéria eh, nestimulovala náručenské státy dělat věci, které eh, nejsou vhodné, tedy neutralita. Neutralita, vím, že to je citlivé téma, ale v tomto případě nutné. A z tohoto důvodu, tedy důvodu flexibility, autonomie členských států, návrh komise vytvořit nezávislé organizace dohledu, to nám vyhovuje, ano, protože v podstatě a vzhledem k tomu, že existuje tolik různých asociací a organizací, které jsou velice různorodé a velice in, s různou intenzitou a por, se věnovali této tematice v různých zemích, tak proto je třeba tam zavést transparentnost, ano, jak jsem řekl, ale je třeba aby zde existovaly eh, systematické konsultace. Jde o to samozřejmě akceptovat názory ostatních, ale preventivně vést diskuze a to pomůže i zákonodárci. Je třeba znát názory těch, kterým jsou ty normy užitečné. To je přece vždycky užitečné, třeba systematicky konzultovat se stakeholdery. Podle mě to je užitečné a potom se to stane takovým postupem, zavedeným postupem, který povede ke eh, konsolidaci vztahu i mm, ke konsolidaci mm, této legislativní konstrukce. Zde v návrhu Andrase jsou určité věci, které mi zase nepřesvědčují úplně, to znamená ten test proporcionality pro přeshraniční záležitosti. Já chápu ty důvody, ale vidím tady nebezpečí, takové interference, že to bude zasahovat do jiných norem, o, mm, především do norem které se týkají vysílání pracovníků třeba, takže eh, já si myslím, že tady je třeba eh, se snažit spíše eh, to slaďovat a s dalšími návrhy, dalšími normami, které spadají i do gestce našeho výboru. A také i souhlasím s myšlenkou vyloučit profese ve zdravotnictví. Ano, Andras to správně odůvodnil. Já bych jenom doplnil, že tady to je velice citlivý sektor a ne náhodou eh, není regulován evropskými normami. To není náhoda. A samozřejmě je zde velká, velký manevrovací prostor definovat ty profese. Členské státy mají velký manevrovací prostor. Já si myslím, že je důležité především za těchto okolností a mm, zde to neznamená, že to chtějí tedy e, zástupci těch různých asociací v této profese. Ne. A z jiných důvodů je třeba tedy tento sektor vyloučit z této regulace. Myslím, že tady jsou dány objektivní důvody a potom vývoj do budoucna. I, mm, samozřejmě tento sektor se bude vyvíjet v budoucnu, samozřejmě, ale je třeba vrát teď do úvahy, jaká je teď objektivní situace a mm, samozřejmě některak nespochybňovat ty výjimky, ty výluky, které jsou již definovány. Ty je třeba potvrdit tady. Já děkuji Šinu Andrasovi a potvrzuji, že společně s ním a s dalšími stínovými zpravodaji budeme pracovat na tom, abychom našli co možná nejlepší, nejefektivnější řešení, které se bude opírat o maximální konvergenci názoru na tato témata. Děkuji. Eh, děkuji vám, pane Koferáty. Za ECR má slovo pan Sulík, který je stínový zpravodaj a On mě požádal, abych vám řekla, pane Švábe, že vám eh, sám pošle přímo své poznámky za Alde. Je to pan Selimovič. Máte slovo. Eh, děkuji, paní předsedající. Dovolte mi v první řadě poděkovat panu Švábovi za návrh zprávy, který je velice dobrým základem pro další práci. Toto je druhá debata o e, zkoušce proporcionality. Já bych rád ještě jednou zdůraznil, že byť tento návrh akutně potřebujeme, tak jak už jsme upozornili dříve, máme 5500 regulovaných profesí napříč celou EU a způsob, jakým se ty profese regulují, se velice výrazně liší. Což má negativní dopad na fungování vnitřního trhu, ale také to má negativní dopad na možnosti eh, osob, které v těch profesích pracují, se pohybovat. A to je to hlavní. Pokud eh, utrácíte peníze, strávíte čas a vyvíjíte snahu celá léta, abyste se stali architektem nebo právníkem, tak byste měli mít možnost pracovat i jinde než jen ve svém domovském městě. A tento návrh to pravděpodobně činí možným, takže já si myslím, že je velice akutně zapotřebí. Komise ve své studii dopadu nabízí velice zajímavé, zajímavá a velice smutná čísla. E, regulace a licencování může výrazně e, zkreslovat relativní platy a z toho neprospívá vůbec, vůbec nikdo. Některé určité profese, některé ne všechny, možná mají výhodu z hlediska platů, ale pak eh, ta stejná disparita zabraňuje těm lidem v pohybu, takže v podstatě nemůžou pracovat nikde jinde. I když třeba u sebe doma dostanou trochu víc, tak jinam nemůžou. A druhý negativní dopad je, že regulace a licencování eh, se pojí s výraznou ztrátou zaměstnanosti. Lidé Eh, nemají schopnost eh, získat práci. pak v podstatě tedy strávíte celý čas, abyste se stali architektem, máte určitou možnost eh, získat zaměstnání, ale pak si řeknete, no jo, ale ono to není takové růžové, protože to podléhá všelijaké regulace a tak dále. Takže na tom pozadí musíme předložit ambiciozní návrh, který tyto problémy bude řešit. Než se dostanu k tomu návrhu jako takovému, řeknu ještě jednu věc. Rád bych jasně řekl, že se nepokoušíme regulovat profese na úrovni EU, jak tady všichni řekli, a to je důležité. Nejde o pokus zabraňovat národním orgánům určovací míru ochrany. To budou stále členské státy, které toto budou dělat. My pouze vytváříme možnost zahájit upřímnou diskusi ohledně proporcionality nových a pozměněných uh, ustanovení o regulovaných profesích. Uh, teď přejdu k tomu návrhu, já si myslím, že je poměrně dobrý, dovolte mi pár poznámek. Um, například to vyloučení zdravotních služeb. Tady nesouhlasím. Myslím si, že zdravotní profese už jsou v té směrnici o profesionálních kvalifikacích. Máme velice silnou judikaturu Evropského soudního dvora, na které je tento návrh postaven. Tam to implicitně platí i pro zdravotní personál. Samozřejmě chápu, že eh, tyto návrhy by měly zdůraz, eh, zohlednit specifika a obavy um, odborných pracovníků ve zdravotnictví, to já chápu a my takové návrhy předkládáme, ale myslíme si, že by tyto profese stejně měly spadat do pole působnosti tohoto návrhu. A myslíme si rovněž, že se musíme přidržet toho návrhu a musíme rozšířit eh, rozsah celého toho návrhu, jak jsme tady řekli. Já si myslím, že to je zapotřebí. A pak za druhé, eh, co se týká takzvaného gold platingu, zde zcela souhlasím se zpravodajem a podporuji jeho pozměňovací návrhy předložené v tomto smyslu. Dále, co se týká eh, těch marží, zde se, myslím, shodneme. Návrh komise to poměrně dobře řeší, všeobecný postup rady. Nevidím zde přidanou hodnotu těch dodatečných pozměňovacích návrhů. Měli bychom se, myslím, přidržet toho, co už máme. Není potřeba to dále řešit. Princip nediskriminace, zcela souhlasím se zpravodajem. Eh, mělo by to být součástí tohoto návrhu jako dodatečné kritérium v rámci toho testu proporcionality. A k článku 6, o kterém se tady mluvilo, zejména co se týká toho seznamu navrhovaných kritérií komise, myslím si, že je potřeba najít nějakou rovnováhu mezi zajištěním toho, že ten test proporcionality, který proběhne, bude dosti komplexní, a na druhé straně, že je potřeba nepřetěžovat členské státy. Čas od času chápu, že eh, se ty problémy mohou udělat, že se testuje něco, testuje se na proporcionalitu něco, co vůbec nespadá do dané profese. Takže já si myslím, že ten všeobecný postup našel dobrou rovnováhu. E, máme dva různé seznamy. Máme ten povinný seznam a ten volitelný seznam. A tak by to i mělo být. A tím pádem není potřeba opakovat e, to, co se říká v návrhu 38. Nakonec bych rád řekl, že eh, ta, ten ex ante rozměr, eh, ex ante toho testu je velice důležitý. Než členské státy přijmout, přijmou nějaká nová, nějaké nové doložky k tomu nařízení, musí provést tento test. Ehm, já předložím pozměňovací návrhy ve smyslu toho, co jsem říkal a těším se na spolupráci se všemi kolegy. Děkuji za pozornost. Děkuji. Zague je to pan Maštálka, ale nevidím ani jeho, ani nikoho jiného z GUE, takže má slovo Julia Reda za zelené. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Pro nás je tento návrh eh, určitě eh, rozumný a myslíme si, že návrh pana zpravodaje je výbornou startovací pozicí pro jednání. Je to velice důležité a ukazuje se, že je na základě předchozích rozsudků, že je důležité, aby členské státy mohly si to sami regulovat a jenom v případě, že nějaký členský stát má třeba vyšší standard v nějaké oblasti než jiný členský stát, tak to eh, neznamená, že se jedná o něco, co by bylo nepřiměřené nebo eh, že by se eh, jednalo tedy o nějakou zásadu, kterou tedy bychom si tady neměli ponechat. My ale máme obavy, pokud je o zdravotníky, tak tady se jedná o tu obavu, že se jedná o to, že ta finanční kritéria mají nějakou eh, vyšší váhu než ostatní profese, ale to se netýká pouze zdravotníků, proto je důležité, aby eh, převážil veřejný zájem a eh, nehledě na to, zali se jedná o otázku ochranu spotřebitele, environmentální aspekt nebo otázka zdraví, tak prostě, aby to mělo eh, stejnou váhu a aby neměla tedy vyšší váhu ta finanční stránka věci. Takže místo toho, abychom paušálně eh, vyňali ty zdravotníky, tak abychom se snažili to řešit komplexně. Je důležité, aby tedy ta ekonomická kritéria nepřevážela nad těmi ostatními. A aby české státy měly eh, právo a povinnost eh, zakročit ve veřejném zájmu. Potom ta otázka toho, jaká kritéria jsou předmětná, tak ve návrhu zprávy tam eh, máme to obavy, že by to bylo eh, ponecháno členským státům, protože v případě, že Mali se rozhodnou za něco relevantní, tak kdo to rozhodne? Protože jsou případy v členských státech, kdy eh, je určitý druh regulace, kde se spíše by to podléhalo těm místním svazům než tomu veřejnému zájmu. A proto to tam je příliš vágní, proto navrhujeme to, aby samozřejmě je e, důležité, aby se to přizpůsobilo všem profesím, ale my bychom tady navrhovali, aby ta e, kritéria e, sloužila tomu obecnému zájmu, takže třeba mm, to napojit v případě zdravotníků, tak aby tam byl tedy ten zájem veřejného zdraví, to je to kritérium. A potom tady máme otázku těch různých kritérií, která musíme odlišit. A potom otázka toho, že se eh, eh, vyslechnou mm, zainteresované strany, ta konzultace je pro nás eh, velmi důležitá. Nikdo nechce, aby ty přímo dotčené osoby, které tedy tu profesi vykonávají, aby byly vyloučeny z té konzultace, ale zároveň je pro nás důležité, aby jiné skupiny, třeba spotřebitelé, Eh, v případě eh, tedy zdravotnictví třeba pacienti a eh, třeba i v jiných případech prostě těch, ty osoby, kterých se to týká, tak aby byly zahrnuty do těch veřejných konzultací. Návrh zprávy, tam jsem si nejsem úplně jistá, protože tam se, zdá se mi, že se tady Mm, ustupuje od toho testu ex ante, že ten test proporcionality může fungovat. Je důležité, aby tento test eh, se konal před změnou proto bychom zde žádali, aby to bylo ponecháno. A v tom návrhu to není úplně jasné, eh, jaký je právní eh, důsledek v případě, že nějaký členský stát dojde k závěru, že nějaká ta regulace není přiměřená, tak tam by se to mělo ještě rozpracovat. Ale je určitě důležité, aby eh, toto přeskoumání bylo před. Článek 5 já nevím, eh, zdali je rozumné, abychom eh, tady měli stále delší seznamy. To doplnění ohledně eh, kvality, tak to už je pokryto tou otázkou ochrany spotřebitele. Tady ta otázka je, kvality je důležitá z hlediska spotřebitele, z hlediska tedy té osoby, která z toho těží, tak podle našeho názoru je to už pokryto v tomto návrhu komise, ale místo toho, abychom měli eh, ten další seznam, tak bychom mohli eh, v úvodním eh, ustanovení toto rozvést a ten článek by tedy zůstal obecnější. A potom, co se týče toho omezení, tak se vyvstává stejná otázka jako v případě omezení relevantních kritérií. Tady se ptám, kdo rozhoduje o tom, co je zásadní. Eh, protože jestliže důsledkem bude, že ten členský stát to rozhodne, tak otázka je, eh, jak to tedy bude v případě eh, směrnice. A potom v tomto návrhu jsou různé zajímavé inovativní návrhy, co se týče těch formalit a přeskoumání. My jsme ochotni si toto prostudovat protože existují různé profese, lidé eh, cestují eh, přes hranice a je určitě toto pro nás důležité, aby lidé mohli cestovat, ale je potřeba eh, prověřit, zdali, aby se neporušovala práva zaměstnanců a potom v případě toho soudního přeskoumání, tak tam jsme určitě ochotni se tímto zabývat, ale co není úplně eh, jasné, na koho je to zamířeno. Eh, jestli eh, jsou to ti lidé, kteří třeba nějakou tu profesi vykonávat nemůžou, tak to musíme prověřit. Ale v tomto případě by to bylo určitě rozumné doplnění. Jsou tady různé body v návrhu, se kterými souhlasit můžeme. Některé považujeme za zlepšení ale to eh, hlavní směřování návrhu je pro nás důležité a chceme, aby se tedy eh, posílila otázka neekonomických obecných kritérií, eh, tak aby tam nebyla uzavřena možnost pro členské státy, aby mohly regulovat určité profesy ve veřejném zájmu. Thank you, uh, Děkuji. Nevidím nikoho za e FDD nebo ENF, takže navrhuji, abychom dali slovo dalším členům. Kristel Šaldemus jako první mám na seznamu. Thank you very much. Děkuji. Za prvé musím konstatovat, že té zprávy Andrese Švába jsou dobré věci, je důležité vést diskuzi o zdravotnickém sektoru a je důležité ho vyloučit z tohoto návrhu. Ano, ale musím také říci, že návrh komise není zas tak dobrý. Já nespochybňuji potřebu proporcionality, to je zakotveno ve smlouvě, to je povinnost členských států, když přijímají legislativu v oblasti, kde existuje komunitární právo, tak to musí být uměrné, proporční. Tento návrh v podstatě jakoby sedí na dvou židlích. Na jedné straně je to povinnost, ano, a na druhé straně není to dostatečně dobré, protože je těžké říci, kdy komise bude moci říci členským státům, tak to ne, tak to není dobré. Ten test testů je, kdy, kdy bude ten okamžik, kdy to komise řekne členským státům, to nevíme jaké potom budou právní důsledky, kdy a jak komise může sdělit členským státům, eh, novelizujte zákony, přijměte nové zákony a podobně. Takže tady musíme mít jasno něco, co funguje, protože jinak je to zbytečné. V parlamentu musíme mm, dělat naši práci, to znamená zlepšit tak eh, tuto legislativu tak, aby členské státy měly úplně jasno, co mají dělat a co ne samozřejmě to je zcela přirozená věc. Mělo by to být přirozené pro členské státy, když přijímají legislativu, musí argumentovat, proč to dělají. Musí to přece odůvodnit nejenom pro účely Evropské unie, ale i občanům. Vždycky tam musí být nějaká, nějaké důvody té legislativy. Takže tady musíme mít větší jasno a musí to být přesnější, protože jinak zase budeme mít jiný další zákon, který bude spochybňován členskými státy. Také je třeba říci, že co je, je jsou zde důvody, proč eh, zdravotnictví je vyloučeno. Ale já mám otázku. Tady se hovoří o kvalitativních a kvantitativních údajích co tím skutečně míníme. Musí členské státy poskytovat konkrétní důkazy eh, k navrhované legislativě, jak bude fungovat, musí předem poskytovat důkazy, argumentovat, že to je důležité proto a proto, a jaké údaje jsou potřebné pro to, aby bylo možné argumentovat vůči komisi. To si myslím, že vůbec není jasné kvantitativní a kvalitativní data. No, Dobře. Takže tady ještě nás čeká hodně práce, myslím, a také je třeba zajistit, že my všichni dobře pochopíme, že to je těžké, alespoň teď. V tomto okamžiku nejsme schopni harmonizovat všechny profese v EU. Ano, je to v pořádku pro členské státy požadovat o, pro, o licence v určitých oblastech, ale co je důležité, musí to být transparentní a nesmí to být diskriminační. Takže bychom měli jít tímto směrem a ne eh, říkat negativně, to není v pořádku dělat to či ono, protože naše kultury se liší, ale eh, samozřejmě, aby bylo jasno, já jsem pro proporční úměrnou legislativu a je třeba, aby vždycky členský stát mohl odůvodnit, proč přijímá konkrétní předpis to je ale povinnost vždy. Členské státy vždycky musí odůvodňovat eh, přijímání legislativních návrhů. Děkuji. Ano, kolega Nebilt, já souhlasím, že to musí být jasnější. Já podporuji návrh komise, protože ten je třeba vidět v kontextu, kdy potřebujeme konečně už dokončit vnitřní trh a sektor služeb je problematický v tomto. Takže já to vidím jako e, dobrý návrh, tedy ten e, test proporcionality pro notifikace, ten compliance package, e-card a je třeba mm, to dobře interpretovat. Realita je, že členské státy by e, měly přestat regulovat profese, přijímat pravidla bez toho, aniž by vůbec věděli, jaký to bude mít dopad na členský, na, na vnitřní trh, bez toho, aniž by E, pracovali s těmi základy vnitřního trhu. Jak řekla Kristel, test proporcionality už existuje, to je povinnost členských států toto dělat. Ale oni to nedělají tak, jak by měli. Takže skutečně si myslím, že to je malý krok vpřed. Můžeme teď hovořit o tom, jak to dělat. Já souhlasím se Sergem, že by to mělo být transparentní, flexibilní, je třeba konzultovat stakeholdery. A musí být absolutně jasné, že tady nejde o harmonizaci eh, regulace profesí. Tady nejde o regulování profesí, to je v národní kompetenci, jak jsme slyšeli. To musí být jasné v té veřejné diskuzi. Tady jde o to zajistit, že nebudeme diskriminovat. Jde o svobodu pohybu profesí a nemůžeme pořád eh, pokračovat s tímto tabu, protože tady mi mm, jde o 50 milionů eh, lidí, kteří pracují asi v těch regulovaných profesích, takže je třeba jedno, jedním hlasem říci členským státům, to ne ohrozí vaše eh, pracovníky, architekty a mm, tak dále, taxikáře. Ne, tady jde o to vytvářet nová pracovní místa po celé Evropě. O to jde. A myslím si, já doufám, že se nám to podaří takto prosadit a ráda bych rozšířila pole působnosti samozřejmě i na zdravotnictví, protože nemá smysl přece vylučovat jeden ze sektorů, kde je největší potenciál pracovních eh, míst v těch z těch regulovaných profesí. A já bych řekla, že v některých členských státech tak tam tam hlavně pracují ženy, je tam feminizace a mají nízké příjmy, i když jsou tak mm, mm, vzdělané a nemají možnost třeba teď ani začít podnikat v sektoru zdravotnictví, protože mm, tam je velká eh, poptávka a nemohou začít podnikat přes hranice a poskytovat služby přes hranice. Takže já bych podpořila Andrease, já to nechci opakovat tady, ale já doufám, že rychle se dohodneme Mm, že aspoň členské státy přímo tento obecný postoj. Děkuji, Dita. Děkuji, paní předsedkyně. Já zcela podporuji to, co řekl náš stínový zpravodaj a mm, i mohu navázat na ano Marii, protože to je strašně důležitý nástroj. Já zcela podporuji návrh komise. Ano, musíme zajistit, že směrnice o profesních kvalifikacích bude zcela implementována. A všichni víme, že tady jsou restrikce, které nejsou odůvodněné na vnitřním trhu, nebo jsou z doby, kdy ještě vůbec eh, vnitřní trh neexistoval. A zároveň jsou zde restrikce, které jsou odůvodněné. A tady přece v tom návrhu nejde o to, rušit ty odůvodněné restrikce, ale jak víme, že jsou odůvodněné nebo nejsou, když nejsme schopni otestovat. Takže zároveň souhlasím s Andrasem, že tady nejde o to spochybňovat roli členských států, ale měli, neměli bychom se schovávat za eh, restrukce na trhu a omezovat konkurenceschopnost. Ano, já jsem již byla v kontaktu s celou řadou profesních skupin a Vyslechla jsem si je skutečně, ale nemyslím si, že bychom měli některé z nich vylučovat z tohoto návrhu, takže já jsem určitě proti vylučování zdravotnictví z tohoto návrhu. A také eh, eh, to naše sdělení profesím by mělo být jasné, protože pokud tam jsou restrikce na trhu, Eh, z, z řádných důvodů, tak by se neměli bát toho návrhu. Ale pokud je o otázku kvality, tak to je jiná věc. Mohu vás ujistit, že eh, český profesionál je stejně tak dobrý jako kdokoliv jiný z jiného členského státu, takže on či ona by měla mít možnost konkurovat na vnitřním trhu bez nějakých restrikcí. No dobře, takže zhruba řečeno, bych to schrnula, je důležité, abychom zachovali široký, eh, široké pole působnosti a nevylučovali z toho návrhu sektor zdravotnictví. A tak je třeba si uvědomit, že již je to 10 let, kdy byla přijata směrnice, ta stará směrnice a stejně se neaplikuje ještě, takže to bychom měli teď vyřešit. Děkuji, Edito, a teď Lucy Anderson. Thank you to... Děkuji, paní předsedající, a děkuji panu Švábovi za skvělou zprávu. Plně podporuji celou řadu těch témat, která byla zmíněna co do pozměňovacích návrhů. Je, myslím, velice důležité, abychom zajistili větší míru jasnosti co do těch bodů k subsidiaritě a e, co do e, těch ostatních bodů. Princip subsidiarity je zde obecně velice důležitý. Chci přivítat zejména návrh 33 protože se v něm naprosto jasně stanovuje, že nesmí docházet k žádné diskriminaci co do národnosti nebo místa pobytu. Vzhledem k těm širším debatám na evropské úrovni je to velice, velice důležité. Chápu, že to chrání eh, smlouvy, ale přesto je velice důležité, abychom to explicitně uvedli. Zcela podporuji eh, body Serča o transparentnosti co do těch kritérií eh, podle článku 6. Eh, Můžete se vyjádřit k článku 7? Eh, ten je podle mě dost restriktivní. Ten všeobecný postup rady nepomohl. Je velice důležité, aby lidé byli informováni o tom, že kdokoliv relevantní by měl být smysluplně konzultovaný samozřejmě máte konzultovat lidi eh, tam, kde to je relevantní. A článek 7 je problém. Problém pro naši frakci. Nejde pouze o sektor um, zdravotní péče. Je potřeba forenzně se podívat na to, co je ve veřejném zájmu a co není. Je potřeba zohlednit, že členské státy mají eh, legitimní roli v rozhodování o tom, co je um, v jejich zájmu. Takže musíme se podívat, co bude v těch vyloučeních a musíme to v tom nařízení, v té, té směrnici udělat správně. Děkuji ještě jednou za debatu, toto je velice důležitá směrnice. Děkuji. Za komisi je tady Martin Fron, šéf příslušného oddělení. Chcete si vzít slovo? Děkuji. Budu stručný. Eh, podobně jako pan Šváb bych k tomu přistoupil jaksi principiálně. Je zde spousta věcí, se kterými souhlasíme. Nejde o regulaci nebo deregulaci. Jde o pomoc členským státům Eh, aby se rozhodli, zda mm, budou regulovat a jak budou regulovat, tedy správným způsobem. A ten správný způsob je stanoven eh, Evropským soudním dvorem v rámci jeho jurisprudence Eh, o které se hovoří na abstraktní úrovni ve směrnici o kvalifikacích. Takže ta proporcionalita, to je princip, který přichází přímo ze smlouvy, eh, uvádí to také Evropský soudní dvůr a Evropská komise v mnoha případech se snažila pomáhat členským státům, mimo jiné taky v rámci toho cvičení té vzájemné evaluace, které probíhalo poslední dva a půl, eh, tři roky po revizi směrnice o kvalifikacích a k aktuálnímu nařízení. Tato pomoc komise členským státům nezahrnovala žádné hodnocení eh, toho nařízení jako takového. Pouze jsme se snažili členským státům nabídnout pokyny, které jsme považovali za vhodné, aby mohli řádně zhodnotit existující legislativu. A ukázalo to, v rámci, to je popsáno v rámci studie dopadu, ukázalo to, že zde jsou nedostatky. Obtíže, problémy, občas neochota provést, odvést pořádnou práci. My chápeme, že to je složité v, souladu, eh, tedy v souvislosti s aktuální legislativou, proto ten návrh pokrývá no, eh, novou legislativu, protože v mnoha členských státech, jak víme, už v tomto ohledu probíhají příslušné procesy. Myslíme si, že když přijímáte novou legislativu, musíte si být jisti, co vlastně děláte a jaké to bude mít dopady. Tedy, jaké to bude mít ty zamýšlené dopady, ale také i ty nezamýšlené dopady. Takže v tomto návrhu e, v podstatě nehodnotíme nic a nikoho, snažíme se být i opatrní a neutrální, snažíme se spolupracovat s vámi, celou situaci zlepšit. Ehm, snažíme se zůstat neutrální a pouze poskytnout členským státům to vedení, které podle našeho názoru je nutné v rámci jurisprudence, abychom mohli zvážit relevantní kritéria. To znamená, samozřejmě, že jsou určitá pravidla, kterými je potřeba se řídit. Co do té substance, tam si vlastně nic moc ani nevymýšlíme, pochází to přímo ze smlouvy skrz jurisprudence soudního dvora. Ale snažíme se zajistit to, aby členské státy toto aplikovaly. A tady musíme najít řádnou rovnováhu mezi danou flexibilitou a mezi tím, abychom nikomu neotvírali zadní vrátka aby členské státy, které to dělali v minulosti, o tom máme důkazy, řekly, no, toto není relevantní, anebo no, toto není zásadní ustanovení. Takže my souhlasíme zcela s flexibilitou, ale apelujeme na vás, abyste zvážili možnosti toho, že ta flexibilita, flexibilita může být nenápomocná a může otevírat dveře určitému no, nechci říci zneužívání, ale nesprávnému využívání ze strany členských států. Proto se snažíme být co nejpreskriptivnější co do stanovených limitů. Podobně je jasné, že členské státy mají určitou manipulační marzi, to marži, to říká i soudní dvůr, ale důležité je pamatovat na to, že tato marže leží v rámci proporcionality, protože proporcionalita stanovuje ty mantinely e, svým tím, že je právní koncept. Pokud něco není proporcionální, jedná se o porušení smlouvy. Takhle je to jednoduché. E, nemyslím si, že by nějaký členský stát tvrdil, že má takovou, takový manipulační prostor, aby mohl porušovat právo. Takže my musíme zajistit, že to, co navrhujeme, neskončí jako bezubý tygr, protože členské státy se mohou e, opřít o nějaké to hezké slovíčko, které třeba bude v tom textu a začít začnou tvrdit, no to není zásadní, toto je v rámci naší marže, toto není relevantní kritérium. Takže my plně akceptujeme potřebu flexibility, ale zároveň máme výrazné výhrady proti tomu, abychom ta, dveř, ta dvířka otevřeli příliš do široka, protože víme, co to bude znamenat. Samozřejmě důvěřuji panu Švábovi, eh, shodneme se na tom, že nechceme přijímat další kus legislativy, který bude nefunkční. A k těm zdravotním odborům nemáme žádný výrazný důvod je vylučovat. Jak řekl pan Šváb a jak všichni víte, mnoho soudních případů, o kterých hovořím, eh, mnoho těch případů se týká právě eh, zdravotních eh, služeb. Jednalo se o proporcionalitu aktuálního nařízení. V tomto návrhu není nic, co by bylo problematické pro zdravotní služby. Samozřejmě my si musíme vyhradit možnost stanovit určitou míru ochrany, zejména pro zdravotní služby. Členské státy mají určitou, určitý prostor pro manipulaci, to tady jsme pro. A my jako legislátor v rámci koherence si musíme uvědomit, že neexistuje žádný substantivní důvod vylučovat zdravotní profese, stejně jako žádné jiné profese z tohoto návrhu. A ještě jedna poznámka v tomto ohledu. Zdravotní profese jsou velkou částí, významnou částí té směrnice o kvalifikacích. A když se tam podíváte, najdete tam mnoho článků, které regulují zdravotní, zdravotní profese co do různých těch regulačních požadavků. Takže ono není to tak, že zdravotní profese nejsou regulovány. A to samé platí pro celou řadu dalších oborů. Takže regulování oborů se děje na úrovni EU a velice často to je ku prospěchu dané profese, protože když máte harmonizovaná pravidla, usnadňujete mobilitu. Takže abych to schrnul. Vážíme si mnoha návrhů, poznámek pana Švába. Děkujeme za starosti, které máte, které sdílíte s radou, ale myslím si, že zájem, a zde spoléháme na Evropský parlament, naším zájmem je pomoci členským státům, aby si toto přivlastnili, aby měli pravidla, která pro ně budou dost jasná, aby je aplikovali a abychom neotevírali dveře těm, kteří, eh, abychom neotevírali dveře na pomoc těm, kteří se chtějí z tohoto návrhu vykroutit. Pokud, se, eh, pokud této rovnováhy dosáhneme, bude to obrovský krok vpřed, pomůžeme budoucí legislativě, aby sloužila jako pomůcka pro vnitřní trh a ne jako překážka. Děkuji. Děkuji. Ano, jde skutečně o aplikování všeobecných principů evropského práva. Takže Andrási, chcete-li vystoupit ještě na závěr? Máte prostor. Ano, nevím, kolik máme času. Zatím to byla velice konstruktivní výměna názorů a děkuji všem za velice nápomocné i všeobecné komentáře. Rád bych začal obecně. Měli bychom nahlížet na, vnitřní, na jednotný trh obecně. Samozřejmě musíme změnit lecos, lecos můžeme zlepšit. To, co děláme tady, je velice důležité, musíme to brát vážně, ale je to jen velice malá součástka těch problémů, které chceme celkově řešit, takže nelze nic přehánět. Kristo Šaldemoze hovořila velice jasně, a za to děkuji. Proporcionalita už je zavedený princip, nikdo to nespochybňuje. Teď se mluví o tom, že vlastně už po třetí vysvětlujeme, co v této oblasti proporcionalita znamená. Děláme to, je to, myslíme si, že nám to pomáhá a tak dále, ale narážíme tím na limity legislativy o jednotném trhu obecně, protože pokud musíme vytvářet legislativu k jednotlivým oblastem a vysvětlovat, co znamenala předchozí legislativa, no tak produkujeme spoustu papíru, který eh, celou situaci jen komplikuje. Takže je potřeba vnímat eh, ten návrh celkově a tento návrh konkrétně. Takže proporcionalita je užitečný nástroj, musíme ji prosazovat, ale nesmíme to s ní přehánět. Za druhé, je pravda, že tady jsou různé kultury, různé přístupy k regulování profesí a já si myslím, že zde je takový podkladný princip, že veřejnost si myslí, že v určité fázi, a tím se vracím k tomu, říkala Kristol, že některé státy jsou hodně regulovány, ale ve skutečnosti nejsou. A jiné státy mají hodně regulace, ale nikdo si to nemyslí. Takže já teď nechci nikoho obvinovat, žádný členský stát, a to je trochu problém té celé debaty, že vlastně my se nezaměřujeme na specifické případy, ale když se podíváte na to, kde je většina těch regulovaných profesí, tak zjistíte, co já vlastně myslím. Nebyly, nejsou to ty země, které by člověk myslel, že mají nejvíce regulovaných e, profesí. Jsou to naopak ty země, které by nikdy nikdo z ničeho takového nepo, ne, nepodezíral. Tím bych rád reagoval na Ritu. Je zajímavé, že jedna země se chystá zavést nových sedm regulovaných profesí v roce 2017. To je, myslím, velice zajímavé. Proč je to potřeba? Protože spousta zástupců eh, z té oblasti tady argumentuje pro proporcionalitu. Takže to je, myslím, velice specifická debata, jakou musíme vést nejen zde mezi politickými frakcemi, ale také mezi členskými státy. Musíme se zaměřit na problémy, snažit se je pochopit. Je trošku škoda, že komise ze zřejmých důvodů nemůže přijít eh, s konkrétními příklady, které by pomohly té debatě ubrat se správným směrem. Eh, další bod se týká relevantnosti. Nejde o to, že bychom chtěli vylučovat relevantní části legislativy z eh, rozsahu. Je potřeba, aby členské státy chápali, že si to musí přivlastnit. Pokud máte nějaké návrhy, jak to zajistit lépe, prosím, předneste. Měli bychom se ale podle mě vyhnout tomu, že by všechno mělo být nejprve povoleno komisí. Já si myslím, že bychom měli zajistit, a že by členské státy měly vědět, že bez jejich pomoci jednotný trh nebude fungovat a že komise všechno nevyřeší. Samozřejmě oni musí eh, oni musí řídit ty hlavní otázky, tedy komise, ale to není vždy možné, když se členské státy vyloučí. Za další jde o implementaci do národního zákona stávající judikaturu Evropského soudního dvora. Takže O to také jde. Největší příspěvek této směrnice podle mě je, že proporcionalita bude k dispozici konkrétním lidem z konkrétních profesí, kteří chtějí proporcionalitu pro rozhodování o jejich profesi v rámci národního práva. To není um, žádná, žádná věda, jde zkrátka o implementaci rozhodnutí Evropského soudního dvora do národního práva. Tak, za další, a to už se dostávám ke konci, eh, zdravotnictví. Eh, hospodářské Politické argumenty, a to vidíte na straně 8 pozměňovacích návrhů, zde nehrají žádnou roli. Jde pouze o to, že národní zdravotní systémy, a tím pádem jde pouze o humánní medicínu, a um, nejde, to, nejde to použít pro něco, co by se do budoucna mohlo naroubovat na v podstatě cokoliv, co souvisí se, se zdravotnictvím. Ty národní systémy NHS a jiné jsou tak komplikované, že je nutně potřeba je změnit. Jinak budeme mít velké problémy. Eh, to, že zůstanou eh, pod, jaksi pod záštitou té směrnice o profesích, to je, myslím, vhodné. Ale, jak říkám, já tady vůbec nereflektuji hospodářská kritéria, pouze jde o praktičnost eh, zahrnutí národních zdravotních systémů a jsem velice rád, že mnoho kolegů a doufám, že i Sergio Koferáty se nechá přesvědčit, Eh, že mnoho kolegů je připraveno hovořit o článku 20 nové. Já si myslím, že proporcionalita je princip pro nás, pro všechny, pro veškerou legislativu. A nejenom, nejenom pro legislativu o profesích. Eh, myslím si, že bychom neměli zasahovat do národní působnosti, ale na druhou stranu tvrdit, že eh, národní úroveň je opodstatněním pro neproporciální, pro disproporční opatření, to je také špatně. Takže děkuji vám za příspěvky. Doufejme, že se nám podaří dosáhnout konstruktivního výsledku. Musíme to udělat co nejrychleji. Chápu, že tady máme určité omezení. Já jsem připraven pracovat velice rychle, že těch obecných problémů je málo. Bude to poměrně svižně. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že to je skutečně důležité téma. Tím můžeme tuto, eh, tento bod uzavřít a jdeme na další bod, který úzce souvisí s proporcionalitou Jde o další část balíčku o službách, což jde tady o dobu notifikací. Dávám slovo panu zpravodaji, pan Preto. Sí, eh, Děkuji vám, paní předsedkyně, dobrý den. My jsme představili návrh zprávy Eh, Potom, co jsme se setkali s mnoha lidmi, my jsme uspořádali několik eh, schůzí eh, s Evropskou radou, kteří už mají pozici, kde je konsenzus a také jsme se několikrát sešli s Evropskou komisí, sešli jsme se s organizacemi, které zastupují občany a podnikatele a rovněž se stínovými zpravodaji. Mm-hmm. toto je téma, které by nemělo být eh, příliš komplikované, eh, jenom pouze v otázce oznamování a rozhodnutí, tedy ze strany členských států. V případě, že Evropská komise Eh, poskytla varovný systém, že nějaká interní legislativa by mohla porušit, být v rozporu se směrnici o službách. A tady téměř všichni souhlasili v tom, že Evropská komise má právo a povinnost, aby eh, dohlížela nad eh, správným fungováním vnitřního trhu, zároveň má povinnost a právo na to, aby udělala tolik správních úkonů, pokud je třeba, aby zabránila eh, špatnému fungování či roztříštění vnitřního trhu. My si myslíme, že tady ta směrnice zachází příliš daleko v některých oblastech. Proto je důležité, abychom eh, zabránili eh, nějakému střetu těch legitimních očekávání, tedy tak, jak je to dnes v tomto návrhu napsané. My si myslíme tedy, abychom se postavili k tomu, co je opravdu zásadní, tak v tom rozhodovacím eh, procesu je potřeba eh, zaručit eh, pravomoc národních parlamentů, aby mohli přijmout legislativní návrh. Tak, jak nyní zní tento návrh směrnice, v případě, že Evropská komise dostane oznámení o legislativním či administra- legislativním návrhu a myslí si, že je to v rozporu se směrnicí o službotách, tak začne fungovat eh, eh, systém varování výstrahy a tím pádem eh, parlament nemůže přijmout tady tento legislativní návrh. A většina členských států na radě a mnoho politických eh, skupin, národní, potom odborové svazy, výbor regionu, Evropský hospodářský a sociální výbor, tak eh, pro ně se jedná o střed eh, demokratické legitimity. My navrhujeme, aby v té směrnici o oznamování aby tam eh, byla určitá rovnováha mezi dobrým úmyslem eh, komise a mezi eh, respektováním demokratických národních systémů a také s ohledem na fungování demokracie ve členských státech. Proto navrhujeme, aby v případě, že Evropská komise dojde k názoru, eh, že nějaký návrh eh, legislativy je v rozporu se směrnicí o službách a upozorní členský stát a v případě, že Národní parlament nakonec eh, přijme tento návrh legislativy a schválí to, tak potom Evropská komise to může předložit Evropskému soudního Eh, k Evropskému soudnímu dvoru a tím se zmrazí ty výsledky té legislativy, ty důsledky. Proto bychom zabránili něčemu tak absurdnímu, jako že by Evropská komise před eh, plenárním zasedáním Evropského parlamentu by zabránila hlasování, tak aby se nemohlo hlasovat eh, kvůli domělému porušení směrnice o službách. Potom ta otázka legitimity, což by vedlo ještě k Eh, posilňování eh, euroskeptismu a eh, zároveň bychom zachovali ten správný cíl komise, aby nevstoupila v platnost nějaká legislativa, která podle komise by vedla k roztříšení vnitřního trhu. Je pravda, že Evropská komise nám řekla, že pouze v jednom procentu eh, případů, které se oznamují, tak eh, se jedná o opravdu závažné porušení směrnice o službách. Musíme si tedy být vědomi, že vlastně tady hovoříme o extrémní situaci, kdyby tedy došlo k takovému to porušení. A tady dáváme tedy do eh, směrnice postup který by se týkal jednoho procenta všech eh, legislativních návrhů členských států. Eh, ponechám-li eh, stranou tady tuto nejcitlivější otázku, tedy z hlediska zpravodaje je nejdůležitější, jsou tady další věci, které je potřeba zohlednit. Za prvé, že nemůžeme vytvářet příliš velkou byrokratickou zátěž na tento oznamovací postup. Proto navrhujeme dvě věci, aby se tento proces zrychlil a aby nedošlo e, k nějakému e, zablokování v těch členských státech, že by museli oznamovat víc, než by to bylo potřeba. E, za prvé navrhujeme že by nebylo potřeba oznamovat ty e, případy, ty e, návrhy e, zákona či nařízení, které nevedou k nějaké podstatné změně směrnice o službách, nebo v těch případech, kdy místní či regionální úřady prostě jenom převedou do své legislativy to, co už bylo schváleno na eh, národní úrovni a tím pádem se eh, vyhneme té oznamovací povinnosti během legislativního procesu, protože tak, jak je to dnes v tom návrhu směrnice, tak by se Evropské komisi muselo oznámit i ty e, návrhy na úpravu ze strany politických stran během jednání. Takže třeba zákon Macron, to by znamenalo, že by se to, to muselo oznámit bez žádného účinku. Takže těch 10 tisíc pozměvacích návrhů by se muselo poslat Evropské komisi a Evropská komise by to musela prostudovat i i když se jedná prostě jenom o návrhy pozměňovací ze strany politických skupin bez žádného účinku. My jsme tedy navrhli tady tuto úpravu, aby se tedy uh, muselo uh, oznámit komisi pouze ty návrhy, uh, které předkládá vláda a ke kterým dojde až po diskuzi v těch národních či regionálních parlamentech. My sdílíme dobrý úmysl komise, pokud jde o tuto směrnici a myslím si, že když eh, změníme eh, ty části, které byly obzvláště eh, sporné, protože mnozí považovali, že měli za to, že komise šla hodně nad rámec svých pravomocí a jinak si myslíme, že by to byl opravdu dobrý legislativní návrh, který by zlepšil oznamovací postup, ale musíme zabránit tomu, aby byla ohrožena eh, demokratická legitimita a demokratický proces. Chtěl bych poděkovat Evropské komisi, radě a eh, stínovým zpravodajům za účast na schůzích a doufám, že eh, společně dospějeme k nějaké dobré dohodě, pokud je o tuto směrnici. Děkuji vám. A nyní bych chtěla dát slovo Eh, stínovým zpravodem za EPP, pan eh, Štefánek. Eh, já bych chtěla rovněž poděkovat panu zpravodajovi za jeho práci. A já bych chtěl zdůraznit naše stanovisko, že vítáme návrh komise, protože ten stávající oznamovací postup v rámci této směrnice o službách nefunguje dobře a ta směrnice není dobře implementována. Existují Eh, dodatečné požadavky, které eh, zabraňují poskytovatelům služeb eh, z jiných členských států, aby na tento trh vstoupili. A jedná se o požadavky a administrativní zátěž a Eh, vede to k tomu, že eh, poskytovatelé služeb nemohou poskytovat v jiném členském státě své služby bez překážek. Co se týče těch eh, vnitrostávních požadavků, které jsou vlastně v rozporu s touto směrnicí o službách a v rozporu se smlouvami Evropské unie, já doufám, že oznamovací postup se stane efektivním nástrojem pro lepší uplatňování stávající směrnice o službách. V tomto kontextu eh, tento návrh komise ohledně eh, přísnějšího oznamovacího eh, postupu je dobrý a zde se stanoví, že členský stát musí vždy oznámit nový vnitrostátní požadavek ohledně poskytovatele služeb předtím, než je legislativa přijata. Tento proces musí být transparentní a musí se Eh, zajistit, aby další požadavky byly eh, eh, odůvodněné a aby byly přiměřené a zároveň, aby se respektoval princip subsidiarity. Já se těším na spolupráci se zpravodem, abychom ukončili tento spis a stejně tak na spolupráci s ostatními stínovými zpravodej, protože považuji tuto legislativu za velmi důležitou a která může posloužit k lepšímu fungování Eh, oznamování o eh, vnitrostátních legislativách. Eh, děkuji vám. A nyní za EKR pan Dalton. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl rovněž poděkovat panu zpravodaji za tento návrh a já nyní nahrazuji paní Vicky Ford, protože ta odjela do Británie. Tady to je věc, která souvisí eh, také s těmi eh, věcmi, které jsme řešili ohledně těch celních eh, bariérách. A jedná se o, opatření, které bylo přijato, ale potom se neví, jestli jsou zdůvodněné, či jestli tam existuje, jestli jsou přiměřené. Takže co se týče současného oznamování, tak co je užitečné, tak je eh, tady eh, potřeba zmínit, že eh, se tady neodstraňují tyto překážky. My tedy vítáme návrh komise, my máme několik priorit. Za prvé chceme zvýšit transparentnost pro členské státy a pro zúčastněné strany, aby se zlepšil dialog ohledně opatření a jejich dopadu. A za druhé další priorita je, abychom zaručili proporcionalitu těchto opatření, aby opatření byla zdůvodněná a aby se došlo k posouzení před přijetí. A potom za třetí, pokud existují od, obavy ohledně opatření a ohledně kompatibility s evropským právem, tak Evropská e, komise může zabránit e, přijetí. To je v případě e, zboží dnes. My tedy vítáme ten návrh pana zpravodaje, protože tam se zachovává většina těchto návrhů komise, ale navrhují tam některé změny. Co se týče praktické stránky, my souhlasíme s tím, co říká zpravodaj, že Eh, tady tyto eh, změny, eh, které se přijmou v parlamentu, tak se nemusí okamžitě oznamovat ale eh, existuje tady mezera, potřebujeme posouzení ex post, pokud je o tato opatření a chápeme tedy ty obavy, které mají národní parlamenty a to vás mohu ujistit, že v mé vlastní zemi existují obavy. My předložíme eh, návrhy, aby eh, se zajistilo, že ty změny, ke kterým se dospěje v parlamentu, budou oznámeny v rozumném období. Potom, co se týče článku 8, co se týče zdraví, veřejného zájmu a takže tady eh, se tato opatření eh, nemusí uplatňovat stejným způsobem. My navrhneme eh, další znění, pokud jde o lepší vyjasnění, protože my se musíme ujistit, aby tady neexistovala mezera, pokud jde o proporcionalitu těchto opatření. Co se týče toho nového odstavce a článku 5, tak my si myslíme, že by tady mělo být Eh, tady co se týče toho minimální období pro oznamování, tak to není úplně jasné. Potom co se týče článku 7 a odstavec 5, co se stane, když Evropská komise nezačne okamžitě s tím eh, zákonným postupem, tak jak jsem ale řekl obecně, my eh, podporujeme ten obecný přístup zpravodaje a budu se těšit na další spolupráci se zpravodem a s kolegou a Eh, doufám, že eh, budeme eh, moci dobře pracovat se stínovými zprávy, protože existuje hodně obav. Děkuji a za Alde paní Kaja Kalas. Já bych chtěla také poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci na této zprávě. Bohužel my máme pořád určité obavy ohledně toho, co on navrhuje. Pokud chceme, aby vnitřní trh opravdu fungoval v případě služeb, tak potřebujeme dobře fungující systém oznamování, kde budou jasná pravidla a kde bude také eh, dobré eh, vymáhání eh, dodržování práva, protože pokud komise nebude moci, no tak ten nebude Eh, smysluplné. Takže my potřebujeme jasný postup v případě, že členský stát to neudělá tak, jak má a nemůžeme čekat na rozhodnutí eh, soudního dvora, protože to trvá dlouho. Ze stejného důvodu, pokud eh, chceme zavést nějaký nový naléhavý postup, tak se musíme ujistit, že se to uplatní jenom v pouze specifických případech a že to nebude zneužito. To rovněž platí pro ty výjimky více obecně, protože čím více výjimek eh, budeme mít, tak tím je eh, více eh, pravděpodobností, že to nebude v souladu s tím návrhem. A musí to, ty výjimky musí být co nejvíce omezené a musí být velmi jasně definovány, tak abychom tady vytvářeli mezery. A potom, co se týče té eh, jistoty eh, v rámci přeshraničního obchodu, tak eh, ta pravidla musí být co nejtransparentnější. A pouze v případě, že tyto podmínky se splní, tak budeme mít opravdu dobře fungující trh pro služby. A já se těším na další práci s panem zpravodajem a se stínovými zpravodaji. Děkuji vám. A za GUE nikdo tady není. Za zelené pan Šoltes. Ano, prosím. Eh, bohužel pan se eh, tady není, ale požádal mě, abych eh, jeho jménem poděkovala panu zpravodaji Gutierrezovi za to, že připravil tento návrh zprávy ohledně oznamovacího postupu. Jak už bylo řečeno během minulé rozpravy, zelení FI jsou skeptičtí, pokud jde o návrh komise o oznamování z těchto důvodů, protože i když souhlasíme, že někdy eh, členské státy eh, přistoupí k diskriminačním opatřením, které nejsou zdůvodněné, eh, tak ten dopad na celou Evropu je asi nadhodnocený. Co se týče Evropské komisy, tak by podkopala možnost regulovat ze strany členských států, především co se týče členství článku 7, eh, kde členský stát eh, eh, nemůže přijmout tato opatření, je tady zmíněno ex ante. Potom článek 3, že se zvrátí povinnost dokazování a členský stát musí prokázat soulad se směrnicí a to je zase v rozporu s eh, proporcionalitou. Potom článek 4, eh, požadavky, které se týkají článku 16 eh, směrnice o službách, tak tady je ta otázka země původu a to už bylo vyňato ze směrnice. Potom článek 5, konzultační postup v návrhu komise tak neumožní dostatek času členskému státu, aby mohl vhodně zareagovat na připomínky ze strany Evropské komise. Naše skupina samozřejmě je pro volný pohyb eh, poskytovatelů v Evropské unii, ale nesmí to být na úkor členských států na jejich právo regulovat. Takže pokud je o eh, přijetí či vymáhání dodržování eh, zákonů ve veřejný prospěch. Jedná se tedy o to, co by mohla dovolit Evropská komise. Proto to, si, to jsou tedy naše návrhy k tomuto ustanovení. Děkuji vám. A za EFDD pan Zulo. Děkuji, chci poděkovat za tuto zprávu. Ano, my tady diskutujeme o notifikaci. Notifikaci národních norem ve službách, eh, ve službách, takže Itálie, eh, tam aplikace této směrnice měla různé problémy. Tento návrh komise eh, podle mě ještě zvýší tyto problémy, takže pro nás to není dobrý návrh. Il principio secondo il quale... V zásadě. Zásada je taková, že komise v podstatě by hm, asi neměla vstupovat eh, do meritu té legislativy národní, regionální eh, a ona to dělá způsobem velice eh, těžkopádným, který zatěžuje a v podstatě i e, nelze aplikovat třeba lokální normy předtím, než se k tomu komise vyjádří. To nemůžeme akceptovat. Podle nás to je příliš velké vměšování. Komise s tímto návrhem skutečně e, v podstatě nahrazuje národní e, parlamenty, krajské, krajská zastupitelstva, místní zastupitelstva a v podstatě nahraduje i jak si e, e, tyto orgány a teď soudní důvod třeba požaduje odklad účinnosti těchto národních norem. No to nemůže být udržitelný přístup. To nemůže být e, přístup, který by šel s tím směrem, aby občané pochopili, že Evropa je příležitostí pro ně. Tento přístup ten v podstatě eh, znamená úplně jinou realitu. Buď eh, odebírá možnost, eh, vlastně odebírá možnost občanům, mm, aby v podstatě tam to místo, to město, ta obec poskytovaly služby a podobně takové, které občané tam potřebují a chtějí. Takže my s tím nemůžeme souhlasit a chtěli bychom, aby i zpravodaj i další stínoví intervenovali u těchto článků, které dávají extra pravomoc komisi, která v podstatě udusí svobodu členských států eh, si řídit hm, tyto věci i v eh, samozřejmě v, hm, z pohledu eh, hospodářské soutěže na evropské úrovni. A to může tedy po, postihnout, poškodit služby na konkrétním území. A ještě poslední je e, zmínka o tom, že tento návrh není akceptovatelný ani protože e, obrací důkazní břemeno. I v tomto případě ze strany komisy, to je v podstatě taková snaha Eh, jak si zatlouc do země svobody členských států a to my nemůžeme akceptovat. Proti tomu musíme vystupovat a budeme chtít opravdu velké změny v tomto návrhu. Děkuji. Thank you very much. Eh. Děkuji vám. Nikola Danti chce také hovořit. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci stručně poděkovat zpravodaji za Eh, tento návrh. Já myslím, že návrh komise původní eh, skutečně v nás buzoval eh, velká překvapení, asi politicky úplně mimo je a byl by zcela milné tady vstupovat přece do konfliktu s národními parlamenty a návrh komise v podstatě tady otevírá takovouto frontu Mm, která by vedla k těmto konfliktům s národními parlamenty. To přece v Evropě teď nepotřebujeme. Takže návrh eh, zpravodaje, myslím, podle mě je vyvážený a na jedné straně zachovává výsady národních parlamentů a zastupitelstev na úrovni krajské, místní a na druhé straně dává možnost komisi plnohodnotně eh, plnit svou funkci podle eh, směrnice o službách, to znamená kontrolovat eh, akty, eh, předpisy, které eh, tyto, tato zastupitelstva přijímají, či parlamenty přijímají. Já si myslím, že dnes to, co se předkládá se ve zprávě, to je správné, korektní a jde to správným směrem. A také se domnívám, že toto nám umožní nevstupovat v konflikty se státy a především s těmi legitimními demokraticky zvolenými orgány v těchto státech. A zároveň budeme garantovat, aby aplikace těch nejvýznějších aktů tedy samozřejmě podléhala prověřování či intervencím ze strany komise ale způsobem přiměřeným a ne nepřiměřeným, ne neadekvátním. Takže proto chci poděkovat zpravodaj. A já si myslím, že na tomto základě můžeme se dohodnout. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Chce se ještě někdo jiný přihlásit to slovo? Vidím, že ne. A nyní dám slovo zástupci komise, pan Henning Ehrenstein. Prosím, za komisi. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, dobrý den, vážení poslanci a poslankyně, a děkuji vám, že jste mi dali možnost, aby mohl abych mohla rychle eh, zareagovat na tuto diskuzi. Co se týče středobodu návrhu komise, tak to je eh, konzultace navržených eh, opatření, které si členské státy chtějí přijmout, pokud je o oblast směrnice o službách, a tak usnadnit výměnu nejlepších osvědčených postupů a zkušeností v rámci členských států a také se zainteresovanými stranami. To je vlastně ta hlavní zásada a mělo by to vést k lepší implementaci směrnice o službách, což je věc, eh, eh, mm, což je eh, věc, která je důležitá pro parlament i pro radu. Takže ta základní zásada konzultace o navržených opatřeních, to je tedy středobod, to znamená, že nová legislativa nebo úprava stávající legislativy, pokud se jedná o zásadní změny. Eh, bylo řečeno mnohé o administrativní zátěži, existují obavy také v parlamentu, eh, že eh, Eh, budou, eh, bude se vněšovat do eh, pra, parlamentní práce. Komise tady o tom hovořila. Je důležité, abychom vyřešili mezery v zákonech a že třeba se něco oznámí a potom se přijme něco jiného. V parlamentu musíme tedy nalézt rovnováhu mezi těmito dvěma cíly. Ale my si myslíme, že to možné je. Co eh, se týče eh, vyjmutí eh, prováděcích opatření, tak jak o tom hovořil pan Spravli, tak jak to navrhujeme ohledně zabránění administrativní zátěže, tak je důležité, abychom opravdu tady hovořili o prováděcích opatření, aby to nebyla opatření, která jdou nad rámec právního rámce, který už byl stanoven a oznámen. Eh, pokud jde o klauzuli naléhavosti, eh, která se navrhuje ze strany zpravodaje, tak my eh, chápeme smysl. Je tady opět stejné riziko, že tady v případě té mezery musí se uplatnit standardy. V případě, že se jedná opravdu o nějaký závažný důvod, tak my máme podobné případy, máme judikaturu, Eh, podobnou a proto my navrhujeme, že v případě, že eh, parlament se chce ubrat tímto směrem, tak aby se, jsme se eh, řídili podle už existující judikatory, kde jsou tedy podmínky pro uplatnění tady těchto zákonů. Potom další věc ohledně té informace, která se musí poskytnout společně s tím oznámením. Zde je velmi důležité, aby členský stát, když oznámí to opatření, tak aby vysvětlil důvod, Eh, proč a proč je toto opatření zdůvodněné a proč je přiměřené. Je to pouze eh, tedy na tom eh, základě, by jenom pouze na tomto základě se může pak konat ta konzultace. Potom na radě věc, o které se nejvíce diskutovalo, co bylo nejspornější, tak to, bylo, to byla ta pravomoc rozhodovat ze strany komise. Zpravodaj to také zdůraznil. To je věc, která je nejcitlivější z politického hlediska tomto návrhu. Zde bych vám chtěl připomenout, že v rámci stávající směrnice o službách komise má tuto pravomoc. Tady tato rozhodovací pravomoc eh, existuje 10 let a není naším úmyslem to změnit. A v tom našem eh, návrhu se to eh, trošku upravuje, ale je to vlastně skopírování eh, toho, té rozhodovací pravomoci, kterou už komise má v rámci této směrnice o službách. A podobná pravomoc komise existuje i v jiném sekundárním právě Evropské unie. Hlavní myšlenka je, abychom zabránili právu, které by nebylo tedy zabránit tomu, aby bylo vnitrostátní právo, které by bylo v rozporu s legislativou Evropské unie. Takže v případě, že e, tady se volá o, o lepší implementaci e, této směrnice, tak my nechápeme, jak by se tohoto mohlo dosáhnout, když snížíme pravomoc komise. E, takže část tohoto návrhu si asi zaslouží další diskuzi. Podle našeho názoru se nejedná o to, že bychom eh, omezovali demokratické právo parlamentu, eh, že aby nemohl parlament eh, přijmout tato rozhodnutí, ale ta musí být v souladu se stávajícím evropským právem. A v neposlední řadě bych se chtěl vrátit k tomu bodu, o kterém jste se tady několik vás zmínili během této rozpravy, a to je ta věc, ohledně eh, tedy eh, zvrácení důkazního břemena ze strany komise. Zde bych chtěl hovořit velmi jasně. Tady o to se nejedná, protože v rámci stávající eh, legislativy ani ve smlouvách členské státy, když zavedou tuto regula, ehm, tady tuto regulaci, tak musí dokázat, že je to přiměřené. To je povinnost pro členské státy. A tato povin, takže to je povinnost, kterou už dnes plní členské státy. Proto tady není zvrácení důkazního břemena. Toto je stále případě členských států. V případě, že Evropská komise má eh, rozhodnout, že tedy eh, vydá nějakou výstrahu a Evropská komise má pravomoc, moc, ale musí to eh, právně zdůvodnit. V tomto specifickém případě, ano, potom to břemeno důkazní musí poskytnout Evropská komise a členské státy na prvním místě zavedou opatření a musí prokázat, že toto opatření je zdůvodněné a přiměřené. Eh, děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, za slovo. Eh, eh, děkuji vám. Možná pan zpravodaj chce pohovořit? Sí, muchas gracias a todos. Děkuji, děkuji všem za příspěvky a, a děkuji za Eh, tuto debatu. Já myslím, že všichni souhlasíme s tou základní eh, filozofií a s dobrými úmysly tohoto návrhu komise. Přece nikdo nemůže spochybnit, že zde eh, my a tady ve výboru bychom nechtěli zlepšit fungování služeb. Ne. Jediná otázka, mm, tady jsou určité aspekty, když potom jdeme do konkrétního znění článku, tak tam, jak říkám, by mohly být problémy s těmi dobrými úmysly. Jak tedy eh, zorganizovat celý ten systém notifikací? Já si myslím zaprvé, že ta povinnost notifikace, jako tom hovoří Alde, tak v podstatě to je nedotčeno já si, když můžeme zlepšit to znění, tak dobře, ano, to budeme chtít. I já jako zpravodaj chceme garantovat, abychom neotvírali zadní vrátka tomu, aby mohly členské státy unikat své povinnosti notifikovat. Ano, máme již takto hodně problémů a mm, jde o to v praxi vědět, eh, že mm, až do jaké míry tedy ty, je třeba notifikovat třeba zákon Macron. Tam eh, jsou k němu předloženy různé pozměňovací návrhy a my musíme notifikovat, tedy Národní schromáždění francouzské bude muset notifikovat těch tisíc pozměňovacích návrhů Evropské komisi v rámci této konzultace a bude muset komise se vyjadřovat těm tisícům tisícům eh, pozměňovacích návrhů, to je praxi neproveditelné. Takže zde mm, pro, proto, protože to eh, ne, ne, ne, toto předpokládá, abychom byli praktičtí. Takže jak říkám, tady Evropská komise eh, má své úředníky a ti mají plnit odbornou funkci, kterou mají. Ano, právní funkci v tomto případě. Takže to musíme tady objasnit. A jako vždycky, když máme nějaký národní předpis, zákon, který byl odsouhlasen, byl notifikován a dostal zelenou ze strany Evropské komise, no tak pokud tato, tento národní zákon poté eh, by byl, měl být transponován hm, tedy v krajích či eh, v konkrétních obcích, no tak to již potom přece se nebude notifikovat. Nebo ani se nebudou notifikovat ne, nějaké nepodstatné změny. Musíme mít eh, efektivní systém notifikací. Všichni máme dostatečné zkušenosti přece proto, abychom mohli zajistit, že si ty dobré úmysly půjdou ruku v ruce s pragmatismem a s efektivitou. Potom více teorie, možná jsou ty lhůty, jak dlouho ty konzultace mají trvat a podobně. Tady možná bychom se mohli pokusit vytvořit nějaký takový dynamický systém, eh, ale který dá dostatečný čas jak členskému státu, tak Evropské komisi, aby mohli na sebe reagovat. Problém je mm, tedy eh, mm, ten systém varování my nechceme eh, redukovat eh, rozsah eh, směrnice o službách, ne. Ehm, tato malá změna komise, no tady je takový politický konflikt, který je docela podstatný, protože jasné, že mezi nějakým opatřením, které přijme členské, členský stát a tedy národní parlament třeba nebude moci odsouhlasit něco co by poškodilo službu, e, směrnici o službách, no tak to přece e, politicky to nepos... Třeba pamatuju si britský parlament, e, ty, ten chtěli odsouhlasit zákon tehdy a, a ale komise jim řekla, že porušuje směrnici o službách, takže ji nemohou odsouhlasit. Nemohli odsouhlasit. Třeba francouzská vláda, třeba teď národní schromáždění ve Francii, nebo španělský parlament, nebo německý parlament, třeba mm, to jsou mm, tedy parlamenty, které mají eh, tedy ten, eh, a ty třeba k této směrnici vím, že předkládají hodně žlutých karet a jsou velice aktivní v tomto. Takže musíme mít jasno tady že musíme se pokusit vytvořit dobrý systém notifikací, já to tady říkám, opakuji, já souhlasím s, s filozofií Evropské komise na 100%, ale je tady potom problém, mm, politický problém, který musíme vyřešit eh, a aby tehdy mm, většina institucí, které jsem konzultovat, tak dávají přednost tomu druhému, protože chtějí, aby to neporušovalo demokratickou legitimitu. To si nemůžeme teď dovolit narušit demokratickou legitimitu. Děkuji. Jen chci připomenout členům, že deadline pro pozměňovací návrhy k tomuto návrhu je 6. září. A nyní můžeme pokračovat s dalším bodem Mm, což jsou pozměňovací návrhy k rozpočtu 2018. To je naše stanovisko a zpravodajem je pan Talten. Máte slovo, pokusím se být stručný. se chci poděkovat kolegům za pozměňovací návrhy osobně Ehm, je 11. My se zaměřujeme na spotřebitelskou politiku, která je důležitá pro vnitřní trh a potom eh, implementaci celního kodexu, to je také zásadní pro pod naše rozpočtové zájmy a potom kolegové také se v tom stanovisku zaměřují na e, roli malých středních podniků v evropském růstu, podporovat opatření pro ně, včetně e, různé inovativní způsoby e, financování a podobně. Pokud jde o ty pilotní projekty, tak jsme obdrželi výsledky, předběžné výsledky minulý týden. Samozřejmě bychom bývali chtěli, aby všechny byly podpořeny, ale i tak je to dobrý výsledek 2 byly akceptovány aspoň částečně komisí, eh, digital skills, eh, digitální dovednosti pro startupy a potom eh, různá kvalita produktů na vnitřním trhu. Zde chci poděkovat Rože Thun za návrhy změn a další dva také byly pozitivně hodnoco, hodnoceny, to je mm, Awareness Initiative a Web Access by Default takže mm, to jsou, to jsou ty platformy mm, by default, takže to se, to se v roce 2019 stane přípravnou akcí. Takže vše bylo víceméně pozitivní, já vždycky říkám, že mně se nelíbí mm, tato procedura, rozpočtová procedura, protože každý výbor si může předkládat své požadavky, které e, zapadají do jeho oblasti, ale prostě takže samozřejmě my nemůžeme říkat, ne, ne, že chceme škrty v, v zemědělství a ty peníze chceme převést k nám na vnitřní trh. Ne. My jako parlament bychom měli do budoucna hledat cesty, jak to budeme řešit, ale já myslím, že tady ta je dobrá zpráva a těším se na připomínky kolegů a na zítřejší hlasování. Děkuji. Děkuji, Dané. Nevidím nikoho z EPP, takže hned Maria Grappinis SAD. Mulțumesc în primul rând lui Daniel pentru colaborarea bună. Nu e... Děkuji, děkuji za vynikající spolupráci. V podstatě to je první zpráva, na které jsem s Danielem Daltonem spolupracovala. Ano, i já eh, jsem chtěla, aby byly odsouhlaseny všechny projekty. Ono jich je sedm, ale máme jich jenom sedm a všechny jsou dobré. Já doufám, že budou odsouhlaseny na našem výboru tak, abychom mohli je e, e, předložit rozpočtu budget. Protože proč? Každý z těch projektů, i když eh, komise teď některé zamítl, takže já si myslím, že všechny projekty, všechny projekty, v podstatě podporují ty priority malých středních podniků i podporují startupy a financování orientované na to, že se povzbuzuje internacionalizace a že e, samozřejmě je třeba pořád rozvíjet e, zaměstnanost na vnitřním trhu. Ano, my musíme tedy zde i využít naší celní unii více. Já lituji, že ne všechny naše projekty byly zahrnuty do rozpočtu, protože já si skutečně myslím, že digitální dovednosti malých středních podniků, že to může přispět k inovaci přeshraničního obchodu a Tady máme i e, návrh kolegyně Olgy, ten se týká kvality eh, výrobků, eh, rozdílné kvality výrobků na vnitřním trhu. Nevím přesně, co souhlasí nakonec výrob, rozpočtový výbor, ale já jsem napsala i zpravodaji, ano, eh, kolega Dalton nám říká, že dvě z těch projektů, z těch sedmi by byly podpořeny, ale já jsem nepochopila, eh, proč, jaké jsou důvody. Děkuji všem kolegům tedy za spolupráci předem. A eh, komise musí vzít toto do úvahy. Já skutečně jsem velice zneklidněná tím, jak se snižují ty položky v rozpočtu, které se týkají přístupu na trh podnikatel, z podniků, podnikatelství. A já tudíž doufám, že jako kompenzace bude, že ty naše projekty budou odsouhlaseny. Já to neříkám, protože působím já v tomto výboru, ale skutečně výbor IMCO je velice významný i pro to, co se bude dít do budoucna, pokud jde o zaměstnanost, o možnosti ekonomického růstu, o re, s to je za, za spojeno. Takže náš výbor je velice významný. Uh, Děkuji a za Altedita. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám stanovisko a akceptuji mnoho z těch 11 pozměňovacích návrhů. Některé z nich jsou v podstatě opakováním e, stejných myšlenek, jenom na jiném místě, takže my budeme hlasit, hlasovat jenom jednou pro ty myšlenky, třeba pokud jde o malé střední podniky, a nebudeme to opakovat pořád dokola v tom stanovisku. Pokud jde o ty změny v těch rozpočtových linkách, zde chci stáhnout e, Eh, tedy ten můj návrh, který se týkal Web Accessibility by Default, komise není sice proti, ale pořád ještě neskončil první program pilotního projektu, takže chci využít této příležitosti a apelovat na komisi, aby eh, završila tu první fázi pilotního projektu způsobem včasným a uspokojivým a já eh, připravím tedy stejný návrh Web Accessibility na rok 2019 podle tedy výsledku, takže doufám, že i příští rok se mi dostane podpory všech tady v tomto výboru i ve výboru budget, který také drtivou většinou tento významný projekt odsouhlasil. Děkuji Dito a za GUE nikoho nevidím a za zelené. Já stručně nechci tady e, odebírat čas předsednictví, jenom vás chci informovat, že na základě feedbacku z Evropské komisy, pokud jde o ten e, pilotní projekt e, prototypu, o prototypech, tak tam my jsme to přepsali a bereme do úvahy feedback komise, tak doufáme, že váš výbor ho podpoří v té přepracované verzi. Děkuji. Ještě mám tři další řečníky, takže prosím. Thank you, Ed. Děkuji. Eh, děkuji, Dané. Jeden aspekt je to, že se neustále vracíme k těm pilotním projektům. Já si myslím, že jako výbor máme skvělé nápady a úžasné příležitosti, jak ehm, něčeho dosáhnout. Myslím si, že musíme být do budoucna koordinovanější a myslím si, že pilotní projekty představují obrovskou příležitost. Možná bychom z toho měli udělat bod na pořad jednání do budoucna, abychom se o to mohli podělit. podělit. Ehm, já jsem zjistila, eh, že jsme měli spoustu příležitostí, na, eh, kde jsme čekali na rozpočtovou položku a v podstatě jsme na správném místě, ale pokud nelobujeme u rozpočtového výboru a pokud nelobujeme včas, tak nám ty příležitosti utečou. Takže Eh, díky, že jsme to dostali na pořad jednání do budoucna, si myslím, že by bylo nápomocné mít to co nejdříve, dobře načasované, abychom měli možnost eh, se podělit o své nápady, protože třeba máme podobné nápady, ale nemluvíme spolu. Takže já jsem to chtěla dát jako bod do budoucna na pořad jednání. Děkuji, Andreas Šváb. Děkuji. Mluvím jménem Antonia Lopez Turise, který je v USA na parlamentní misi. Je velice spokojený s prací pana Doltna. Eh, máme 11 pozměňovacích návrhů konsensuálních, které, jsou, eh, které zlepšují ten návrh. Podle jeho názoru je zásadní uvědomit si, že společný trh je klíčový prvek hospodářského růstu Unie a proto tento rozpočet musí přispívat k tomuto trhu, který bude integrován a co nejjednotnější. A rovněž chce zdůraznit význam malých a středních podniků. To je naprosto klíčové pro nás v EPP a je to, myslím, tak i pro ostatní frakce. Proto budeme hlasovat pozitivně pro ty rozpočtové položky na rozpočet na rok 2018 a podporujeme Daniela v tom, aby prosazoval v rozpočtovém výboru, abychom dostali peníze na ty identifikované pilotní projekty. Děkuji. Děkuji. Olga Sehnalová, prosím. Chtěla ještě eh, říct jednu poznámku k tomu pilotnímu test, eh, projektu ohledně testování potravin. Eh, já jako spoluautorka toho, eh, toho projektu mám eh, výhrady k hodnocení komise, eh, ale protože komise v zásadě navrhla Eh, vypustit senzorické testování, nevěnovat se marketingu a eh, odložit eh, testování těch nepotravinářských produktů až do nějaké nedefinované druhé, druhé fáze v duchu kompromisu samozřejmě jsem ochotná akceptovat ty změny, které navrhla eh, Rozatum, tedy eh, vypustit marketing, když si myslím, že právě tam bychom se mohli dozvědět zajímavé výsledky a eh, v první fázi se tedy věnovat potravinám a až v druhé tedy tomu nepotravinářskému zboží. Zároveň ale trvám na zařazení toho senzorického testování, na čem jsme se tedy, tedy dohodli. Já bych pouze asi zopakovala to, že Evropský parlament po tady tomto celoevropském testování volá rezolucí eh, z roku 2013 a jen taková novinka. Včera byl zveřejněn další průzkum, který provedlo České ministerstvo zemědělství Eh, v pěti zemích střední Evropy. Eh, poprvé tam byly, byly zařazeny právě i nepotraviny, prací prášky, kde i tam byly nalezeny výrazné rozdíly, takže opravdu si myslím, že i to nepotravinářské zboží má v takovémto testování místo, ale jak už jsem řekla, kompromis je kompromis. Díky. Thank you very much. Děkuji. Dané, eh, jestli se chceš vyjádřit na závěr, ano, jen velice rychle. K pilotním projektům, aby se to vyjasnilo. Já podporuji všechny, všechny pilotní projekty, ale komise je hodnotí a pokud eh, komise řekne, my si tohoto projektu neceníme, nebo ta hodnota je jinde, tak tomu projektu dají negativní hodnocení. Takže máme dva, kde komise schválila, že můžeme postupovat všechny ty projekty byly dobré nápady, ale musíme zajistit, že komise si nebude myslet, že to nejsou dobré nápady, jinak to nebudou dělat. Takže já si myslím, že to, co říkala Catherine Styler, je velice důležité. Máme tady příležitost s pilotními projekty každý rok něco dělat. A my zde ve výboru IMCO musíme být proaktivnější, takže já jsem pro, abychom to řešili dříve, v rámci roku, že bychom ty projekty lépe, lépe nastavili co do jejich znění a to by vyřešilo některé ty problémy, které tady máme, co do třeba těch rozdílů v kvalitě, protože eh, když na tom začneme pracovat hned na začátku roku, tak to můžeme navrhnout komisi a je méně pravděpodobné, že dostaneme negativní hodnocení od komise. Takže tak, a jinak budeme zítra hlasovat, ale obecně za to si myslím, že eh, jsme všichni na jedné lodi. Děkuji. Děkuji, Dané. Než přivítám eh, paní ministrině, které přišly, aby prezentovali priority estonského předsednictví, chci přivítat Johna Fleka, nového člena našeho výboru za ECR. Eh, děkuji, jsem rád, že jsem tu. Okay, jsou, eh... Tak. Jsou zde mezi námi vzácní hosté, dvě ministrině z estonské vlády, které nám představí priority aktuálního předsednictví rady, což je tedy estonské předsednictví. Proto vítám paní Kádry Simpson, ministrini pro Eh, evropské záležitosti a infrastrukturu. Vítejte. A pak vítám paní Urve Palo, ministrní pro podnikatelství a informační technologie. A ráda bych hned dala slovo paní Simpson, aby nám přednesla svůj úvodní projev. Vážená paní předsedající, Anelin van Bosuit, vážení poslanci a poslankyně výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, dámy a pánové. Děkuji vám mnohokrát za tuto příležitost eh, uspořádat zde dnes výměnu názorů s vámi. Jsem přesvědčena, že se jedná o skvělou příležitost pro to, abych vám představila a probrala s vámi priority druhého pololetí letošního roku, a proto, abychom se shodli na společných prioritách pro radu a parlament na příštích 6 měsíců a možná na ještě delší období. Ráda bych začala tím, že bych poblahopřála jak malckému předsednictví, tak vám, vážení poslanci a poslankyně, k úspěchům, který jste dosáhli za posledních šest měsíců, za právě uplynulých šest měsíců. Ráda bych rovněž vyjádřila svůj vděk za velice příjemnou výměnu názorů, která již proběhla v Tallinu eh, s členy tohoto výboru a také zde v Bruselu. A teď eh, se dostávám k našim prioritám a cílům na dalších šest měsíců. Estonské předsednictví rady se zaměřuje na to, abychom zajistili, že evropská ekonomika zůstane otevřená a inovativní a aby tím pádem zůstala konkurenceschopná. Jsme důrazně přesvědčeni, že ekonomika, ať už malá nebo velká, může být úspěšná pouze tehdy, pokud je otevřena příležitostem, změnám, obchodu a novým myšlenkám. Otevřená Evropa znamená vytváření lepších příležitostí pro občany a firmy. Silný jednotný trh je klíčovým motorem hospodářského blahobytu. Ovšem, jednotný trh zatím není plně dokončen. Většina potenciálu evropské ekonomiky, zejména v sektoru služeb, je stále nevyužitá. A z toho důvodu je potřeba dále prohlubovat jednotný trh, což je jednoznačně jednou z hlavních priorit našeho předsednictví, protože Evropa chce, abychom byli ambiciozní a abychom maximálně využili tržní potenciál. E, předsednictví zahajujeme z dobré výchozí pozice. Hodně práce již proběhlo. Eh, Tady to provedlo malské předsednictví a máme spoustu legislativních eh, složek, na kterých teď můžeme dále pracovat. Chceme pokračovat ve vyjednávání a chceme dodávat jasné výsledky v rámci eh, strategie pro jednotný trh a strategie pro jednotný digitální trh. A to jak v radě, tak ve spolupráci s parlamentem ale Věcně. Na základě úspěchu malckého předsednictví budeme pokračovat v práci na balíčku o službách a na balíčku o dodržování předpisů. Balíček o službách je naprosto zásadní. Protože tento balíček eh, usnadňuje v podstatě svobodno, svobodu pohybu služeb, což je jeden ze základních principů EU. Jsme spokojeni s tím, že na zasedání Rady pro konkurenceschopnost 29. května bylo dosaženo všeobecného postupu e, pro dvě důležité složky tohoto, tohoto balíčku, to znamená ty testy proporcionality a návrh k procedurám notifikací. To jsou dvě velice důležité věci e, pro estonské předsednictví. My jsme připraveni zahájit vyjednávání s Evropským parlamentem, jak to jen bude možné, a doufáme, skutečně doufáme, že Evropský parlament bude ochotný trošičku uspíšit svůj harmonogram tak, abychom se v těchto dvou velice důležitých eh, legislativních záležitostech mohli posunout dál. Co se týká eh, návrhu směrnice a nařízení k takzvanému e-card, zde se chceme posunout v obou těchto tématech, chceme dosáhnout jednoduchého a použitelného řešení, které by nám umožnilo posunout se směrem k možnému všeobecnému přístupu ke konci našeho předsednictví. V rámci balíčku dodržování předpisů eh, považujeme návrh Single Digital Gateway za velice důležitý eh, návrh na digitalizaci veřejných služeb a zajištění přeshraničního přístupu k těmto službám. Ráda bych zdůraznila, že je velice důležitý princip pouze jednou, takzvaný princip pouze jednou, který je součástí toho balíčku Single Digital Gateway. Jinými slovy, že data sbíraná národními úřady nebudou sbírána opakovaně. Budeme se snažit dosáhnout co nejširšího konsenzu na tomto návrhu a snad dosáhneme i všeobecného přístupu už na zasedání Rady pro konkurenceschopnost v listopadu. Co se týká eh, návrhu Single Market Information Tool, tak naším všeobecným cílem je zajistit lepší fungování jednotného trhu a uplatňování, jak si vynucování plnění eh, závazných pravidel na evropské i národní úrovni. Doufáme, přejeme si spolupracovat s členskými státy a posunout se i v tomto v tomto ohledu. Co se týká homologace a tržního dohledu nad eh, vozidly, souhlasíme s cíly návrhu komise o posílení homologačního systému a zavedení účinného systému dohlížení nad trhem. Po takzvaném skandálu Dieselgate je naprosto zásadní obnovit důvěru spotřebitelů eh, v úřady v členských státech a ve výrobce automobilů. Zároveň je důležité dosáhnout použitelných eh, celo EU řešení. Měli bychom rovněž zohlednit eh, význam a roli eh, jednotlivých účastníků v systému a dopady jednotlivých změn, protože náklady se časem přesunou na spotřebitele. Jsem ráda, že parlament eh, přijal svou zprávu již v dubnu letošního roku. Po schválení eh, všeobecného přístupu na posledním zasedání Rady eh, konkurenceschopnosti, což proběhlo na konci května, se estonské předsednictví zavazuje pokračovat ve vyjednáváních mezi Radou a parlamentem se záměrem dosáhnout dohody v prvním čtení, pokud možno ještě před koncem našeho předsednictví. E Moje kolegyně Urve Palo bude eh, rovněž hovořit o tomto tématu, tedy o eh, strategii pro jednotný digitální trh. To je hlavní priorita našeho předsednictví. V rámci této priority se chci zmínit o dvou otázkách. O návrhu o takzvaném geoblockingu a o návrhu pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. U tohoto druhého tématu chceme poděkovat parlamentu našim malským kolegům za skvělý pokrok – a za to, že dosáhli dohody v rámci třístranných jednání. Návrh o geoblockingu, kde zakazujeme diskriminaci na základě národnosti nebo místa pobytu konkrétního zákazníka, to je pro nás také velice důležité téma. Zde budeme pokračovat ve vyjednáváních s Evropským parlamentem a to, co nejkonstruktivněji, budeme se ze všech sil snažit dosáhnout dohody, jakmile to bude možné. Vážení poslanci a poslankyně, na závěr v rámci shrnutí mi dovolte zdůraznit, že Evropský parlament je zásadním partnerem pro předsednictví Rady a pokrok ve všech těchto otázkách nebude možný bez synergie, bez spolupráce mezi Evropským parlamentem a předsednictvím Rady. Proto se těšíme na velice blízkou spolupráci s vámi v příštích šesti měsících. Doufáme, že se nám podaří dosáhnout co největšího pokroku ve všech oblastech a já jsem přesvědčena, že budeme úspěšní. A teď, když dovolíte, bych ráda předala slovo své kolegyni Urve Pallo, ministrině pro podnikatelství a informační technologie, která bude hovořit o výzvách a možnostech v digitální oblasti. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji za e, tento úvod a jak jste sama řekla, dáme rovnou slovo paní Urve Palo, ministrině pro podnikatelství a informační služby. E, děkuji. Paní předsedkyně, pan Bosuit, vážení poslanci a poslankyně výboru IMKO, vážené dámy, vážení pánové. Mnohokrát vám děkuji za tuto příležitost diskutovat s vámi priority estonského předsednictví rady. Byť eh, k vám promluvám teprve dva týdny poté, co jsme přijali funkci předsednictví rady, ale už teď vám mohu říci, že svou funkci bereme velice zodpovědně a odhodlaně. Evropa má mnoho průsečných ploch, mnoho styčných ploch, které nám umožňují řešit téměř všechny výzvy, před kterými dnes, dnes stojíme a plně využívat možnosti, které se před námi objevují. Jako ministrině pro informační technologii vnímám výzvy a možnosti v digitální oblasti velice zblízka. A proto bych se dnes ráda zaměřila právě na ty součásti jednotného digitálního trhu, které jsou nejpodstatnější pro výbor IMCO. Jedna z hlavních priorit našeho předsednictví je prosazování digitální Evropy. Společně eh, s našimi partnery v rámci TRIA eh, uděláme vše, co bude v našich silách, abychom eh, pomohli radě splnit termín pro uzavření vyjednávání pro veškeré otázky digitálního jednotného trhu v roce 2018. A budeme spoléhat na vás v rámci tohoto pokroku, a co do ambicioznosti našich návrhů. Naše předsednictví se soustředí na posouvání vpřed digitálních řešení a obecně z propagování datových otázek. Je potřeba vytvořit eh, podmínky pro vývoj přeshraničních digitálních služeb a elektronického obchodování. To se vše snoubí v rámci principu svobodného pohybu dat, což je klíčový cíl, který eh, združuje náš jednotný digitální trh, protože naše ekonomika je stále více a více poháněna daty. Příští týden v Talinu se sejdou ministři pro telekomunikace a konkurenceschopnost a budou diskutovat o krocích, které můžeme podniknout pro další vývoj eh, evropské datové ekonomiky se zvláštním zaměřením na otázky přístupu k datům a jejich opětovného používání. Ehm, restrikce na základě eh, lokalizace dat mohou představovat překážku pro svobodný pohyb dat. Proto se těšíme na návrh komise, který má přijít na toto téma někdy na podzim a e, v příslušných datech také povedeme jednání v radě. Doufám, že se můžeme spolehnout také na to, že se parlament na toto klíčové téma zaměří. Data jsou podkladná pro práci celého veřejného sektoru. E, hodláme zdůrazňovat e, úhel pohledu elektronické zprávy věcí veřejných jednotného digitálního trhu. Hladký, pře, hladký pohyb dát e, i vládních dát přes hranice umožní občanům realizovat svou, svobodu, svou možnost svobody pohybu v rámci jednotného trhu. Proto v rámci ministerské konference na téma e-government v říjnu e, hodláme přijmout talinskou deklaraci e-government. Vítáme proto zprávu Evropského parlamentu na téma e-government action plan a hodláme ji při přípravě našeho prohlášení naší deklarace zohlednit. Toto prohlášení stanoví pak plán pro další kroky v oblasti elektronické zprávy věcí veřejných jak na národní, tak na evropské úrovni. V rámci tohoto prohlášení chceme zajistit, že budou respektovány základní principy elektronické zprávy věcí veřejných, a to jak na evropské, tak na národní úrovni. Kromě toho eh, je jedním z úhlových kamenů svobodného pohybu dat dobrá konektivita, dobré propojení. To znamená pomáhání biznisu, aby nabízel nové služby našim občanům, kteří tak budou moci plně využít veškeré možnosti, které jim digitální svět nabízí. Kodex pro elektronické komunikace je velice důležitý krok pro takzvanou Gigabit Society a je to jednou, jednou z priorit estonského předsednictví. V radě chceme dosáhnout kompromisu eh, na téma tohoto kodexu na podzim a rádi bychom zahájili vyjednávání s parlamentem. Já jsem velice ráda, že na tomto tématu mohu spolupracovat s výborem IMCO a jsem si jistá, že se nám společně podaří najít cestu vpřed, cestu za dohodou, která bude uspokojivá pro všechny zúčastněné strany. Členské státy se zavazují vyvíjet sítě páté generace, takzvané sítě 5G. Příští týden v Talinu budu diskutovat o tom, jaké kroky můžeme rovnou teď podniknout společně s ministry pro telekomunikace. Do těchto diskusí zapojujeme také poslance Evropského parlamentu a já doufám, že se nám podaří vyslat velice silný signál, co se týká co nejrychlejšího eh, nasazení sítí páté generace v terénu. Na podporu elektronického obchodování se zavazujeme pokračovat v práci na přeshraničním doručování balíčků a chceme zahájit vyjednávání s Evropským parlamentem na toto téma, jakmile k tomu vy budete připraveni. Doufáme, že tato jednání se nám podaří uzavřít ještě před koncem letošního roku. Digitální jednotný trh musí být postaven tak, aby byl ku prospěchu našich občanů a spotřebitelů, kteří pak požívají ehm, výhod odstranění geoblockingu, dostupnosti digitálního obsahu, ochrany dat a také účinného systému nápravných prostředků. Nicméně nevždy se online můžeme cítit bezpečný. Proto, vzhledem k nedávným celosvětovým kybernetickým útokům, se nemůžeme vyhnout ani tématu kyberbezpečnosti. Digitální jednotný trh musí být zajištěn na evropské úrovni. V rámci nové strategie pro kyberbezpečnost by se EU měla snažit učinit z kyberbezpečnosti klíčovou silnou stránku evropského průmyslu. Důvěra a spolupráce mezi členskými státy a mezi institucemi se tak stává klíčovým prvkem. Zejména významný, významná pro výbor IMCO je implementace směrnice o bezpečnosti síťových a informačních systémů kde naše předsednictví povede jednání v rámci takzvané sítě CSIRT, Cooperation Group and Computer Security Incidents Response Teams. Samozřejmě digitální Evropa není jen eh, sama, nejsou jen samá pozitiva. Existují určité problematické složky, které budeme řešit v jednotlivých výborech, zejména směrnice o autorských právech, o digitálním obsahu, nebo směrnice ABMC. Role našeho předsednictví je najít rovnováhu mezi různými názory, tradicemi a zájmy v dnešní Evropě, tak abychom dosáhli co nejlepšího výsledku pro evropské občany. A hlavně náš nejlepší možný výsledek je dosažení digitálního jednotného trhu, kterému budou eh, občané moci důvěřovat na který se budou spotřebitelé moci spolehnout a který budou firmy chtít dále rozvíjet. Děkuji vám mnohokrát za eh, tuto příležitost ještě jednou eh, a teď už se těšíme na diskuzi a případné otázky. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji vám eh, mnohokrát oběma ministriním za tyto příspěvky a já navrhuji, abychom hned začali s prvním eh, kolem a začneme s koordinátory jednotlivých skupin a za EPP eh, pan Andreas Schwab. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám, paní ministrině, za to, že dáváte takový význam Evropskému parlamentu. My jsme rádi, že zde v tomto výboru máme dvě ministrině, to je poprvé kdy přišly takto dvě ministrině a my vám přejeme co nejvíce úspěchu během vašeho předsednictví. Já mám dva dotazy. Já mám eh, jeden eh, dotaz eh, pro ministrině Palo, když jste hovořila o tom, že kybernetická bezpečnost má být klíčovou otázkou pro vaše předsednictví. Já, je vždy zajímavé, když porovnáme investice do kybernetické bezpečnosti v USA Eh, v USA investují během eh, posledních eh, let 6, 90 miliard eur a my 600 milionů eur. Vy jste dobrým příkladem v Estonsku a já si myslím, že je důležité, že nám ukazujete, že bychom neměli podcenit otázku kybernetické bezpečnosti. Tady už se o tom uh, hovořilo před několika lety, ale musí se ty základy implementovat ve členských státech a k tomu se můžete určitě vyjádřit. Uh, Eh, eh, měl bych eh, další dotaz pro paní Simpson. Jsem velmi rád, že jsme se setkali. Vy jste hovořila o balíčku směrnice o službách, vy jste hovořila o rychlosti a řekněte nám, jak si to představujete, pokud je o rychlost dát. Hovořila jste o tom také co se týče eh, rady, a potom eh, ty dvojité eh, standardy pro potraviny a je to otázka, která probíhá nyní ve Stonsku a jak se na to díváte, pokud to jiné členské státy. Děkuji. S, za SED máme pana Dantyho. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mm, děkuji za to, že jste, paní ministrině, eh, přišli eh, mezi nás, eh, že nás poctili touto návštěvou a musíme využít toho, že přišli do našeho výboru. Musíme využít ovšem, ovšem co hovořili. Já se nebudu zmiňovat o všech otázkách, ale určitě přispění estonského předsednictví v oblasti Eh, digitalizace je určitě příkladem pro celou Evropskou unii. Chtěl bych eh, potrhnout dvě věci. Eh, ve vašem návrhu práce předsednictví jsem nenašel jednu věc, o které nyní pohovořím, a to zeměpisné označení a kontrola trhu. To je věc, eh, eh, která je zablokovaná na radě už eh, dlouho, je to sporné, nejsou tam žádné většiny, aby se toto téma mohlo schválit. A my bychom si přáli, aby alespoň tam existoval nějaký paprsek naděje pro dosažení kompromisu. Ani malé, ani velké země toto téma nemohou vyřešit. Ale druhý bod. Po, po, druhý bod. Takže nejenom, že to je legislativní file, ale já si myslím, že mm, v radě jsou relevantní určitá témata, protože ovlivňují život v členských státech, takzvanou kolaborativní ekonomiku například, tam se vůbec to nezmiňuje a to je téma velice významné, role platform, odpovědnost platform, a jak přistupovat k algoritmům. To jsou významná témata v podstatě, které jsou základem celé toho digitálního systému. Takže i infrastruktura nese svoji odpovědnost, i platformy a já myslím, že to si zaslouží velkou pozornost i v radě. A já bych rád, aby zde <clears throat> bylo možné, abyste eh, mm, se tomu věnovali. A také mm, mm, vy jste zdůraznila téma type approval, homologace. Ano, já myslím, že tady pozice parlamentu zrovna nebyla příliš ambiciozní, tak jak jsme si přáli sice, ale já myslím, že alespoň je to malý krůček vpřed. Já bych rád, aby estonské předsednictví také toto e, v radě projednávalo. Děkuji. Thank you very much. And then for ECR we have uh, Děkuji a za EKR Dan Dalton. Takže já vítám tady tu debatu. This presidency... Uh, já eh, eh, Vlastně teď to předsednictví, které by bývalo bylo na řadě, a co, tak to by bylo britské předsednictví, ale my víme, že vy uděláte dobrou práci a velmi mě těšilo vyslechnout si vaše příspěvky. Co se týče schválení typu homologace, tak to je věc, eh, kterou se zabývám. Eh, já jsem rád, že jsem si vyslechl, že eh, to chcete ukončit během vašeho předsednictví. Už to trvá dva roky od doby, kdy byl předložen návrh ze strany komise. Parlament chce o tom jednat a ta jednání mezi námi jsou komplikovaná. Už o tom hovořil Nikola, ale nakonec máme stanovisko, na kterém se můžeme všichni dohodnout. My jsme chtěli mít setkání schůze před prázdninami rodinami ale eh, bohužel to nebylo možné během malského předsednictví. Jsme tedy, eh, těšíme se eh, na začátek tohoto vyjednávání. A co se týče specifických otázek, já vím, že byly problémy na radě a i v parlamentu, ale jak odrazíte Eh, ty eh, různé eh, schopnosti v rámci členských států, protože to je ten důvod, proč tento návrh se projednával na komisi, protože některé členské státy vůbec nemají žádné schopnosti v této oblasti. Takže eh, nejde to dělat interně, ale já doufám, eh, z naší strany my chceme jednat a chceme, aby se to dojednalo do konce roku, takže určitě z naší strany eh, budete mít podporu, pokud je o dosažení této dohody. Ale samozřejmě tam musí být zohledněny ty naše specifické věci. Potom ten, ta otázka digitální, tady toto téma je prioritou pro Estonsko, to vím já mám eh, určité eh, obavy, pokud jde o ten eh, digitální obsah, protože tady v parlamentu s tím máme problémy. My nemáme jednotnou linii k tomuto tématu a jeden z těchto důvodů, že se neví, jak to vypadá s dopadem a této otázky na DSM a jak budete pracovat na tom, aby se vlastně tyto, tato jednotlivá témata nazájem propojila. Eh, protože abychom neměli nadměrnou regulaci digitální ekonomiky, abychom ji příliš nezatěžovali. To je něco, co vy nechcete a co já nechci. Eh, tak eh, já doufám, že na konci dospějeme k dohodě a tak se to navrhovalo na prvním místě u DSM a cílem bylo, abychom pomohli digitální ekonomice, aby zlepšila svoji situaci a byla globálním hráčem. Děkuji. A nyní za Alde paní Charancová. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, I já bych vás zde chtěla přivítat eh, v našem výboru. Také vítám estonské předsednictví já si myslím, že pokud existuje nějaká země, která chápe hodnotu digitálního vnitřního trhu a význam digitální ekonomiky, tak to je Estonsko. Vaše země také chápe ten fakt, že musíme bojovat proti ochranářství, proti protekcionismu v Evropě, ale rovněž proti ochranářství na globální úrovni. Já doufám, že se na vás mohu spolehnout, že to bude filozofií vašeho předsednictví že eh, eh, budete chápat, že zavírat eh, dveře v oblasti zadávání veřejných zakázek a v oblasti služeb, že to povede k dalším zavřeným dveřím. Já bych měla několik dotazů. Za prvé ohledně kodexu pro elektronické komunikace. Vy jste to zmínili jako jedna z priorit a parlament eh, brzo bude připraven, aby se začalo jednat v rámci třístranných jednání eh, s radou, ale potřebujeme, aby rada byla rovněž připravená. Myslíte si, že dosáhnete eh, mandátu během předsednictví a co ještě důležitější, že dosáhnete Eh, mandátu, eh, který by nevedl eh, k další zátěži pro určité společnosti ve prospěch jiných společností, tedy ta potřebná rovnováha. A potom bych měla další dotaz, který se týká toho, že revize DSM, že my v rámci maltského předsednictví se o tomto jednalo a že vy eh, pohovoříte o podpoře pro tuto otázku. A dnes bych eh, chtěla slyšet váš závazek, že se postaráte politicky, i když to nebude přijato během vašeho předsednictví, takže toto téma pokročí ku předu. A poslední dotaz, eh, který vždycky kladu předsednictví, ale to je možná naposledy, protože vy to budete moci vyřešit a to je my se eh, snažíme eh, pracovat na této otázce a my potřebujeme eh, silné předsednictví, které by tuto otázku dokončilo. Tady tato legislativa je důležitá, protože by řešila praktické problémy, Eh, pro naše občany a já bych si chtěla eh, vyslechnout z vaší strany, jestli eh, toto bude jedna z vašich priorit. Děkuji vám a nevidím, že by se někdo hlásil z GUE, takže nyní prosím Julia Reda za zelené. Děkuji vám. Paní předsedkyně, chtěla bych také zde přivítat jménem našeho výboru paní ministrině Simpson a paní Palo. Já doufám, já bych eh, chtěla říci, že ta očekávání opravdu nemohou být eh, vyšší, pokud jde o eh, digitální trh. Pro náš výbor je digitální trh zcela klíčový a my pracujeme na početné legislativě v této oblasti. Pro nás je důležité, aby spotřebitel byl ve středobodu zájmu digitálního trhu, ale Eh, zatímco my jsme pokročili v některých oblastech, tak abychom nevytvořili nové bariéry pro uh, digitální vnitřní trh a pro uživatele internetu uh, v jiných uh, oblastech. My jak náš výbor má sdílené kompetence v oblasti směrnice autorských práv, souvisí to také s směrnicí o elektronickém obchodování a s internetovými platformami. Proto Náš výbor společně se spravodajkou Catherine Style, Styler jsme přijali velmi důrazné stanovisko, pokud je o ochranu eh, zájmu uživatelů internetu. A my jsme přesvědčeni, eh, že eh, povinnost nebo to, co dělají platformy, že kontrolují pohyb uživatelů internetu, takže to je v rozporu s chartou lidských práv. A je důležité, aby chom zabránili eh, tomu, že eh, tyto eh, požadavky, které budou kladeny těmto společnostem, budou potom zrušeny v budoucnosti. My máme tedy podobné obavy, pokud je o kompatibilitu s chartou základních práv a potom také integrita digitálního vnitřního trhu, pokud jde o směrnici o elektronickém obchodování. Tady se o tom hovořilo a existují různé na Zory a já bych chtěla vědět, eh, jak chce překonat estonské předsednictví eh, tyto rozdíly a jak eh, dokončit tady tento tak komplikovaný úkol a dojít k obecnému postupu, pokud jde o otázku autorských práv a především pokud jde o, o vzájemný vztah ze směrnicí o elektronickém obchodování. Potom kybernetická bezpečnost, to je věc eh, velmi důležitá. Já bych chtěla vidět, jaký máte názor na to, že výrobce by měl mít eh, pozitivní eh, povinnost, pokud je o internet věcí, tak pře- zavřít ty mezery v bezpečnosti. Potom paní Simpson, chci se zeptat na zeměpisné blokování. Evropský parlament dospěl ke kompromisu Eh, mezi eh, jednotlivými politickými skupinami, aby eh, tam byl obsah autorských práv a audiovizuální obsah se ponechá stranou a dá se to tam pouze v případě, že se to nebude týkat autorských práv. Eh, takže v případě, že ten prodejce má licenci na prodej obsahu a především eh, hudební průmysl, nebo alespoň někteří aktéři v rámci hudebního průmyslu chtějí lobovat proti tomuto návrhu, ale samozřejmě z hlediska spotřebitelů, pokud ty eh, oblasti, kde je to zeměpisné blokování velmi významné a nebude-li to zahrnuto do té legislativy, tak je pro nás velký problém to argumentovat před spotřebitelem neměli, když vlastně říci, že se to netýká zněpisného blokování. A my jsme eh, byli svědky toho, že rada eh, je dosti proti, hlavně pokud jde o hudební obsah a proto bychom chtěli eh, eh, vědět, jak na to nazíráte jako předsednictví a hlavně, aby to bylo pozitivní pro spotřebitele, také aby, lid, aby, se, aby lidé začali více důvěřovat Evropské unii a také abychom uspokojili tento průmysl. Tak to bylo první kolečko eh, dotazů a já bych chtěla nyní požádat paní ministrině, aby zareagovali na to první kolo dotazů. Děkuji. Eh, všechny tyto dotazy byly velmi eh, důležité a já s nimi hned začnu. Eh, co se týče kybernetické bezpečnosti, jak eh, tady o tom hovořila kolegyně, co se týče eh, kybernetické bezpečnosti, tak bez pochyby se jedná o základní kámen digitální společnosti. Pokud neexistuje důvěra v to, že jsou data bezpečná, a že internet je bezpečný, no tak potom eh, se dál nemůže rozvíjet digitální trh ani digitalizace. Eh, je to tedy proto jedna z priorit našeho předsednictví. Eh, co se týče evropské digitalizace a bezpečnosti a této strategie, tak to je téma, které máme na stole. Pro nás je Eh, důležitá tato strategie, ale svět se mění tak rychle, že existuje eh, přímá eh, potřeba se těmto změnám přizpůsobit. A bez žádných pochyb my podporujeme tuto směrnici, protože kybernetická bezpečnost Eh, není dostatečná, pokud eh, se o to zasadí pouze jeden stát. To musí být eh, otázka společná pro všechny. Protože když v jednom státě bezpečnost není zaručena, no tak potom to vede k nejistotě i v jiných zemích. A může docházet také k nedostatečnému pochopení. E, potom také, co se týče ENISy, tak e, tady to musíme aktualizovat, abychom e, to měli na základě současné situace a bychom se přizpůsobili a zde chceme podporu parlamentu. A potom, co se týče dalšího rozvoje a záruky digitálního vnitřního trhu, tak je důležitá, aby ta důvěra v kybernetickou bezpečnost byla vysoká. Eh, musíme se ubírat směrem certifikace eh, kybernetické bezpečnosti a my si myslíme, že eh, strategie kybernetické bezpečnosti by mělo být důležitým tématem. Potom otázka sdílené ekonomiky tyto eh, eh, platformy, eh, které zvyšují možnosti a šance pro malé podniky a může to představovat také růst a může se zvýšit konkurenceschopnost jednotlivých států a může to sloužit jako stimulace. Proto musíme udělat všechno proto, aby internetovým eh, platformám eh, bylo eh, umožněno pracovat a aby měli mm, možnost svoje možnosti využít. Ve střednědobém horizontu chceme dále rozvíjet tyto internetové platformy a e, očekáváme návrhy Evropské komise. Jakmile tyto návrhy dostaneme, tak e, se vynasnažíme na tom pracovat co nejrychleji. Sdílené Sdílená ekonomika a eh, platformy, tak my to podporujeme a douf, protože vývoj bude rychlý, tak musíme na to zareagovat. A určitě moje kolegyně k tomu něco dodá. E, pokud jde o protekcionismus, e, v Evropě to je téma, ale také v USA, protože ochranářství z mého pohledu a určitě má to na to, máte na to stejný názor. To prostě není eh, výhodné pro nikoho, eh, protože když někdo zavede ochranářské opatření, eh, tak pak to zavede i ten druhý a prostě vlastně všichni na tom tratí. Nikdo z toho nevyjde jako vítěz. A myslím si, že Toto je pro Evropskou unii velmi eh, důležité a určitě se tím eh, bude zabývat rada, kterou eh, pro zahraniční věci, které budeme předsedat a určitě je to věc, která bude naším tématem. A také pokud budeme dále jednat o zahraničním obchodě s jinými státy. Existují už smlouvy, kde je zakotveno, že potřebujeme mít volný obchod. A jedna z nejdůležitějších eh, věcí, které mám na programu mé práce a kde mám eh, kompetenci, 19. června jsme si eh, stanovili cíl jednání, tak aby eh, rada měla obecnou představu, jakým eh, způsobem by měla dále jednat, tak aby se mohly vést dále hovory s parlamentem. A také zde chceme pracovat rychle, bez průtahů. A co se týče nadměrné regulace, tak to je jednou z eh, priorit eh, estonského předsednictví a chceme vytvořit eh, dobré prostředí pro poskytování služeb. A co se týče otázky komunikační sítě, tak zatím se to projednává v radě a během malckého předsednictví jsme dosáhli během eh, jednání toho, že pokud existuje zájem, tak eh, služby, takovéto služby by měly mít eh, přednost. Co se týče elektronických komunikací, tedy této směrnice a další legislativní akty Evropské unie, by měly být tedy v souladu. Co se týče Eh, dat, poskytování dat, tak my očekáváme návrh komise, který bude v podzimu, který bude na podzim a v prosinci se to bude rovněž eh, projednávat na radě a dojde ke výměně názorů na politické úrovni. Eh, co se týče volné výměny dat, tak to je věc, která je pro nás velmi důležitá a je to jedna z priorit estonského předsednictví. Co se týče autorského práva, tak zde jsme toho názoru, že autorská práva se musí dát do souladu se současným digitálním světem. To je pro nás velmi důležité. A do, chceme dosáhnout pokroku v této oblasti. A musíme ještě pracovat eh, na těch materiálech, které jsou v rozporu s tím hlavním cílem. A my se mm, vynasnažíme, abychom dospěli k řešení. Ale dnes ještě není jasné, zdali se toho dosáhne během estonského předsednictví. Potom eh, paní eh, eh, Preda hovořila o jednání na technické úrovni, tak to ještě stále probíhá a ohledně článku 11, který je na stole, tak tomu ještě není dohoda. A ještě může dojít ke značným změnám. A potom co se týče digitalizace průmyslu, když se vrátím k tomu vašemu dotazu, tak potřebné je, abychom neměli nadměrnou regulaci, tak na, na to máme stejný názor. Estonsko jako eh, předsednická země, tak je důležité, že abychom nebránili vývoji. Digitalizace je důležitá pro Evropskou unii, tak abychom byli eh, konkurenčně schopní, aby se podniky dále rozvíjely. Ale nemůžeme eh, tomuto vývoji bránit nadměrnou regulací. Musíme se podívat na celkový obrázek a my se sejdeme 29. září v Talinu a eh, tam se bude konat digitální eh, konference, kde budou i zástupci vlád a tam budeme ještě o této otázce hovořit. Eh, děkuji vám za pozornost a dávám slovo mé kolegyně paní Simpson. Uh, Já eh, pohovořím stručně a zareaguji na těch sedm dotazů, které se týkají mých pravomocí. Já eh, budu nyní hovořit estonsky, eh, protože je to pro mě eh, fantastická možnost hovořit estonsky, takže já vám, kolego, děkuji. Nagu me eile kõnelesime. My jsme se včera setkali, už včera jsme řekli, že je potřeba prověřit proporcionalitu a že prověříme tyto dokumenty, které máme na stole a že ta jednání budou pokračovat pouze v tom uh, případě, kdy existuje dohoda na výboru a my doufáme, že nám vyjdete vstříc. Také jste chtěli uh, vědět, o jakých uh, lhůtách uvažujete. My chceme to vyřešit do konce října. Uh, také jste se ptali, Eh, jaký máte názor na dvojitý standard, pokud jde o kvalitu potravin. Eh, to je věc, eh, která je velmi komplikovaná a my chceme o tom jednat na půdě rady. A potom ještě bych chtěla se vrátit k tomu, co řekla paní ministrině Urve Palo, platformy. Je to eh, výborná nová věc a naskýtají se šance pro malé a střední podniky, ale existují tady problémy se zdaněním a s ochranou spotřebitele. Je to mnohem širší otázka. Nejedná se o ekonomiku platform, ale my si myslíme, že tradiční ekonomika a tyto eh, platformy že by se měly řešit společně a měla by se nalézt společná řešení. E, to, co je ve sdělení Evropské komise a to, co se e, projednalo na radě v roce 2016, Expertní skupina na radě se právě zabývá těmito závěry a nás velmi těší, že komise zde chce nalézt řešení. Eh, v cestovním ruchu musíme využít všechny příležitosti, tak aby eh, Evropská unie byla atraktivní pro firmy. Potom ty problematické otázky, eh, které jsou zablokovány na radě, třeba bezpečnost výroby, zde se snažíme o nové přístupy. Doposud my jsme nenaplánovali žádné setkání, ale doufáme, že na podzim bude zveřejněno k tomuto sdělení. A my vych, eh, vycházíme z toho, že toto setkání uspořádáme. Eh, schválení typu. Já jsem eh, přesvědčena, že během jednání dospějeme k výsledku, tak aby říct, Mm, ty řízení o schválení typu byly jednodušší. abychom také zlepšili dohled eh, na trhu. Na technické úrovni už jsme se na to připravili a v Estonsku nemáme žádný automobilový průmysl a proto eh, Eh, děkuji, vám, děkuji také paní Charancové. Eh, my jsme se už eh, sešli nedávno v Bruselu a tam jsme hovořili o problematických otázkách a jedná se o nákladní vozy v rámci Evropské unie. Zde potřebujeme řešení a musíme zapřemýšlet nad různými možnostmi zdanění. Je velmi komplikované nalézt kompromis a od roku 2014 je to na radě zablokované, ale my se nevzdáváme. Eh, zeměpisné blokování jak o tom hovořila eh, paní Reda. 18. května eh, se začalo o této otázce jednat a chceme eh, nalézt co nejrychleji řešení. A proto bych se k tomu nyní nechtěla vyjadřovat. Ale je to jedna z priorit našeho předsednictví. Mohu vás ujistit, že si se podrobně zaměříme na eh, všechny argumenty ze strany Rady parlamentu, pokud je autorská práva, pokud je o hudební průmysl, také elektronické knihy a eh, budeme se snažit o řešení. A já bych ještě chtěla dodat eh, paní Reda k vašemu dotazu digitální obsah a co se dělo na radě. Eh, v červnu na radě pro právní záležitosti jsme udělali první pokrok a stanovili jsme hlavní směřování, ale bohužel jsme o těchto mezerách nehovořili, protože pro nás je důležité, abychom měli obecná pravidla. Chceme nalézt řešení, která by byla v souladu s ochranou eh, spotřebitele a tohoto rámce v Evropské unii. Jsme připraveni pokračovat v této iniciativě. A vím, že eh, ministři eh, pro justici měli neformální, ministři spravedlnosti měli neformální setkání, to bylo velmi úspěšné. A v této oblasti chceme pokračovat ve spolupráci. Jednáme o tom na radě a co nejrychleji je to možné. A právě pro toto téma jsme vytvořili několik pracovních skupin. Eh, Děkuji vám mnohokrát za odpovědi a nyní začneme s druhým eh, kolečkem. A nyní Anna Maria Korazabild. Děkuji vám, díky paní ministrině. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě, hlasovala jsem na jiném výboru, ale měla jsem příležitost vyslechnout si jednoho vašeho náměstka na konferenci eh, předsedů výboru, takže eh, mohu říci, že mi nevelice zaujaly priority vašeho předsednictví, zaměření na digitální jednotný trh, na svobodu pohybu dát a eh, urychlení těch důležitých témat IMCO. Doufám, že budeme moci společně pracovat na otevřeném globálním internetu, eh, kde budeme působit jako facilitátoři takzvaní, takzvaní nikoliv eh, někdo, kdo se snaží přeregulovat všechno. A že vytvoříme eh, internet, který bude vhodný pro budoucnost. Chci zmínit velice důležité téma pro téměř všechny firmy v Evropě, to je ta směrnice e-privacy. Chtěla jsem to říct takto hned naplno na začátek, protože my už máme nařízení o ochraně osobních údajů, které bohužel je nevyvážené co do přátelskosti vůči jednotnému trhu. A e, soukromí je velice důležité. Ovšem aktuálně je to nastavené tak, že digitální jednotný trh nemůže růst a Podobně to vidím s tou směrnicí e-privacy. Je potřeba jasně definovat, jaký je přesně rozsah nařízení e, na ochranu osobních údajů, jaký je rozsah e, té směrnice e-privacy, co se týká e, těch různých oblastí, které již jsou pokryté nařízením o ochraně osobních údajů. Já si myslím, že v rámci právní jistoty se musíme zaměřit na to, abychom to dobře nastavili. Ráda bych pak vyjádřila naději, že pod vaším vedením bude zajištěno, že členské státy budou více hovořit o vnitřním trhu. Všichni se shodneme, že vnitřní trh je super důležitý, na radě je to vždy v závěrech, ale v reálu ty výsledky chybí. Co se týká skutečných závazků eh, boje proti fragmentaci, skutečných závazků pro harmonizaci, a co se týká skutečné víry, že toto je ten způsob, jak vytvářet růst a pracovní místa v Evropě. No a pak je potřeba zavázat se k těm jednotlivým tématům, která s tím souvisí. To je ten zásadní problém. Mít skutečné závazky, které pak budou vynucovány členskými státu, státy. Celý ten balíček o službách, který podporuji, testy proporcionality, různé ty procedury a tak dále. Já mám za EPP na starosti složku e-card. To je ten způsob, jak eh, zajistit, že členské státy udělají alespoň to nutné minimum, aby otevřeli trh se službami. Že se tedy posunou od toho, že zvažují, že považují volný pohyb hm, odborných pracovníků jako hrozbu pro pracovní místa na národní úrovni, jako potenciál pro růst v celé EU, což je kopernikovská revoluce pro celou řadu členských států, ale je to tabu, se kterým se musíme srovnat. Já si zejména dělám obavy o otázku e-card, protože ráda, rada zatím nemá eh, všeobecný přístup a já osobně, podobně jako ostatní kolegové v EPP, jsme toho názoru, že návrh komise je skutečně minimalistický a že není dostatečně ambiciozní. Takže doufám, že budeme moci spolupracovat, abychom se zaměřili nejen na administrativní překážky pro eh, svobodu pohybu profesionálních eh, pracovníků, ale i na ty regulační překážky. Měli jsme tady spoustu slyšení, mnoho zasedání s různými zúčastněnými stranami a někteří z nich jasně říkají, že pokud se zaměříme pouze na přidávání nového systému, aniž bychom odstranili systémy předchozí, tak to celou věc eh, jedně zkomplikuje a nic to neusnadní. Třeba eh, jeden, jeden příklad za všechny Eh, právní osoby a zřizování právnických osob. Eh, takže prosím, pojďme se zaměřit na to, jak zajistit respektování principu proporcionality a eh, fungování jednotného trhu. A k tomu bych chtěla dodat ještě ten balíček o dodržování předpisů. To způsobuje velké obavy v komunitě biznisu. My musíme vysvětlovat, že nejde pouze o to, že budeme sbírat informace od zúčastněných stran. Jde opět o vynucování pravidel, aby se zajistilo, že členské státy budou správně uplatňovat pravidla pro jednotný trh a že vznikne jednotné, že vzniknou rovné podmínky pro všechny eh, evropské firmy. Takže já bych vás prosila o názory na toto a těším se na spolupráci s vámi. Děkuji. Catherine Styler. Děkuji, paní předsedající. Děkuji estonskému předsednictví za komentáře. Vítejte na našem výboru. Jak řekli již ostatní, vaše zkušenosti v digitálním jednotném trhu přicházejí v pravou chvíli. Mám tři poznámky. Julia Reda hovořila o copyrightu. Mě by zajímalo, jak to vnímá vaše předsednictví. My jsme ve výboru IMCO hlasovali, další výbory budou také hlasovat. Máme nového zpravodaje ve výboru Jury, takže já se vás chci zeptat, jestli si myslíte, že zde dojde k nějakému pokroku během vašeho předsednictví. Co se týká implementace, o tom hovořili už ostatní, je důležité přemýšlet o tom, eh, jak budeme v těchto věcech postupovat. Je myslím zásadní, abychom pokračovali v implementaci GDPR příštím roce a bylo by velice zajímavé zjistit, jak jsou na tom členské státy s tím, jak se blíží ten eh, zásadní termín v roce 2018. Samozřejmě budeme hovořit i s bulharským předsednictvím. Tato sesterská směrnice, od které hovořila paní Koraca, byl e-privacy, to je velice zásadní téma, zejména pro naše občany a je potřeba, aby lidé věděli, jak se používají jejich data, jejich údaje. A je velice důležité aby byli eh, o těchto věcech informováni. Toto je jedno z témat, které se asi bude neustále vracet. Je potřeba dosáhnout zde řádné rovnováhy a zajímá mě, jak se na věc díváte vy. A nakonec my to máme na pořadu jednání ještě dnes, než od, dnes odpoledne požární bezpečnost ehm, v oblasti stavebnictví a související nařízení. Mě zajímá, zda se vaše předsednictví na toto téma zaměří, zda se členské státy hodlají zabývat na ta, na, na, těmito důležitými věcmi, které jsou tak důležité pro naše občany. Vím, že komise dnes odpoledne eh, přijde eh, s námi o tomto promluvit 13. Eh, září, pak o tom budeme mluvit dále. Je důležité nestratit to ze zřetele, aby se to projednalo v září ve Štrasburku Doufáme, že se za námi přijdete brzy opět podívat. Děkuji. Jako další Maria Grapíny, prosím. Děkuji. Děkuji. Budu hovořit mateřštinou. Já chci poděkovat pán, tady dámám ministriním, se kterými jsem se již sešla v Talinu, teď tady. A já tam dvakrát jsem se s vámi setkala za TRAN a za náš výbor. Byla jsem fascinující podle toho, co se viděla v Talinu. Takže šest měsíců, je šest měsíců, ale a všichni kolegové mm, mm, kladli tolik otázek. A já jsem to říkala i dříve, v šesti měsících nelze vyřešit všechno. Takže byste si měli stanovit priority. Upřímně řečeno bych chtěla od vás Eh, dostat odpověď na otázku, kterou jsem položili. Tři, čtyři priority maximálně, prosím, ocitujte, protože pokaždé, když diskutujeme, tak je tolik těch otázek, témat a mm, já proto podle, se ptám, podle vás, jak to bude s protekcionismem, protože o tom se hodně tady mluvilo teď, třeba při výběrových řízeních. Protekcionismus, eh, já jsem byla ministrní pro malé střední podniky a já vždycky jsem chtěla eh, rovné zacházení. Je třeba, abychom tedy i zajistili stejný přístup k mm, vůči třetím zemím. A já chci, aby byl paritní přístup k veřejným zakázkám ve třetích zemích pro naše podniky, ale i naopak. Takže je třeba, abychom se chovali seriózně. Třeba moje země, když v Číně chce se zúčastnit výběrového řízení, tak má problémy, neznám místní podmínky, pravidla, zákony a tak dále. Ale takže jak to udělat eh, opačně potom? Já nechci hm, hovořit o tom, že bychom se měli uzavřít, to ne. Já chci eh, rovné podmínky v obchodu, ale mm, veřejné zakázky, veřejné výběrová řízení, to je zásadní přece pro eh, naši ekonomiku. Jak vy to vidíte, tedy otázku výběrových řízení? Mm, slyšeli jsme eh, od Alde mm, také toto, ano, ale že jsou ty vztahy musí být rovné, rovnocené, ale přece kdyby nebyla mm, podle mě bez paritních podmínek, bez diskriminace zúčastnit se na mm, veřejných zakázkách, tak náš vnitřní trh mm, v členských státech, tedy trh a tak e, to znamená, že e, i naše podniky, malé střední podniky musí mít přístup k zakázkám ve třetích zemích. chci, abyste i odpověděli na otázku kolegy Dantyho Made in a zeměpisné označování pro nezemědělské produkty. Takže to se nám tady často vrací v diskuzi. Ano, pro tradiční komodity, ano, to víme, jak to je se zeměpisným označováním a jak to vidíte s internacionalizací malých středních podniků. je třeba mít v rozpočtu eh, rozpočtovou linku, která bude podporovat přístup malých středních podniků na třetí trhy a tedy jak internacionalizovat, jak eh, zajistit, aby mohli působit v mezinárodním měřítku, protože malý střední podnik nemůže znát eh, předpisy třetích zemích. A potom obhajoba obchodu, ochrana obchodu, ano, pokud, skut, takže skutečně ob... Eh, náš, musíme přece chránit náš eh, trh a mm, tedy mm, třeba proti dumpingovým cenám, proti padělkům a já chci, aby se nám opět sem vracel průmysl na vnitřní trh a podle mě obchodní smlouvy mm, zatím tedy nemají zakotveny jasné myšlenky, jak třeba definovat eh, ceny za dumping, nebo jak vyřešit ty dumpingové ceny nebo padělky. A my máme sice dobře funkční počítačové systémy, třeba eh, na celní správě, ale stále je to problém. Takže pro, proto nefunguje vnitřní trh. Takže jak eh, já se omlouvám, že jsem hovořila dlouze, ale skutečně to jsou důležité koncepce pro nás. No, facem protekcionismus. To nechceme, ale my chceme přece eh, obchod eh, za rovných podmínek a ne, že to bude něco, co bude zhoršovat postavení našich malých středních podniků. Děkuji. And then uh, we have uh, Mrs. Děkuji, paní Jakoncári. Uh, yritän olla lyhyt. Onneksi esti. Děkuji. Budu stručná. Vy jste teď v čele rady, k čemuž vám blahopřeji. Jedno z nejdůležitějších témat pro EU je sociální pilíř, sociální rozměr. A pak také inkluzivita, což souvisí s digitální ekonomikou. Tedy to, že nikoho nenecháme pozadu v digitální revoluci. Takže má otázka na vás, na Estonce, eh, kteří jste velice úspěšní v té digitální revoluci a jste vlastně na špici této revoluce. Máte nějaké zkušenosti nebo nějaké nápady, nějaké cíle, eh, co do toho, jak můžeme zajistit, že přesně nikoho nenecháme pozadu, protože eh, pro některé lidi je to až strašidelná představa, že by všechno mělo být digitální. Nemocnice, školy a tak dále. Co bude s těmi lidmi, kteří jaksi nemají aktuální znalosti v této oblasti? Jak těmto lidem budete pomáhat? Děkuji. Pakliže nechce vystoupit někdo další, tak bych ráda e, stručně přispěla já do diskuse. Hodně už toho zaznělo Myslím si, že mnoho těch otázek, které byly zmíněny, geoblocking, homologace, ale také ten akt o přístupnosti, to je v zájmu nejen digitálního jednotného trhu, ale také v zájmu evropských spotřebitelů obecně, aby se tyto složky začaly prosazovat. Já jsem se účastnila stejné pracovní návštěvy s jednou ministriní. Eh, jsme se setkali již s Marie Grapíny, to bylo v Estonsku před několika měsíci a musím uznat, že eh, to bylo poprvé, kdy jsem Estonsko navštívila a velice mě ohromilo, co všechno děláte v oblasti digitalizace. Nemyslím si, že digitalizace spočívá jenom v tom, že máme přístup k něčemu. Je to také o tom, že zjednodušujeme život občanům. nezmínit zmínit všechny ty možné věci, které vy už máte v oblasti elektronické zprávy věcí veřejných. To může sloužit jako osvědčený postup pro ostatní členské státy. Jsem si jistá, že ty osvědčené postupy budete moci využít k tomu, abyste eh, posunuli věci vpřed i během předsednictví. Mám v podstatě jenom jednu otázku. Ta se týká eh, jednoho tématu, které budeme diskutovat. Jde o to vybavení eh, pro zajišťování bezpečnosti v rámci letectví. O tom budeme mluvit dnes odpoledne, což je aktuálně zablokované, protože rada to nepřijala úplně dobře a členské státy, pokud víme, tak komise zahájila eh, rozhovory na bilaterálním základě s některými členskými státy a parlament je tak trošku ponechán stranou. Zajímalo by mě, jak vnímáte možnost pokroku v této oblasti? Děkuji. aitäh ähm,. mul on väga hea meel kuulda, et. Děkuji. Mne eh, velice těší, když slyším, že podstatě eh, my a parlament přemýšlíme podobně. I my se jako prioritu zaměřujeme na další rozvoj eh, jednotného digitálního trhu. A v tomto ohledu je zásadní eh, další pokrok v oblasti balíčku o službách. I v radě se nám podařilo dosáhnout dobrých řešení a teď čekáme, že parlament bude jednat co nejrychleji. Teď konkrétněji k elektronickým službám. My pracujeme na tom, aby ten balíček byl co eh, nejobsažnější, včetně tedy toho návrhu k e-card. Byly rozeslány různé návrhy a my na tom teď samozřejmě budeme v radě dále pracovat. Rádi bychom pracovali velice cíleně tak, abychom dospěli ke společným řešením. Co se týče eh, co se týče eh, toho balíčku o dodržování předpisů, tak eh, obsah toho balíčku je velice významný pro estonské předsednictví, ale je potřeba si uvědomit, že tento balíček byl představen teprve na konci malckého předsednictví. Samozřejmě my se v příštích šesti měsících pokusíme dostat se co nejdál. Eh, chtěli bychom až eh, do listopadu velice intenzivně pracovat, vypracovat společný postup eh, v této oblasti. Řešili jsme také otázku bezpečnosti produktů. Já teď nevím přesně, eh, jak bude vypadat konkrétní stanovisko rady. Eh, to zatím nemáme. Návrhy komise se k nám dostávají pod názvem bezpečnost produktů, ale je možné, že v radě se objeví různá stanoviska k této věci. Také se chceme zabývat otázkou evropský, eh, udělování veřejných zakázek na evropské úrovni. Tím se budeme zabývat eh, tak, eh, aby v říjnu mohla úspěšně proběhnout ta konference o udělování veřejných zakázek. Půjde o konferenci, kde budou zastoupeny všechny možné strany co se týká bezpečnosti letového provozu, k tomu mohu říci, že doufáme, že eh, komise k této věci zaujme stejný přístup jako my a těšíme se na další spolupráci. Děkuji. Co se týká e-privacy, Toto je velice důležité pro digitální jednotný trh a pro důvěru v něj. Pro radu je zásadní, aby ochrana údajů byla zajištěna na té nejvyšší možné úrovni. V radě stále jednáme a proto vám bohužel dnes nemohu sdělit eh, žádné informace k obsahu toho návrhu, ale mohu vás ujistit, že tato otázka e-privacy, ale také otázka nařízení pro ochranu údajů se dále projednává. Dále Otázka spolupráce je pro nás velice důležitá. E, a to i v oblasti autorských práv. Máme mnohá přání, ale musíme zůstat realističtí. Práce je před námi ještě opravdu mnoho a nejsme si vůbec jisti, zda se nám podaří během našeho předsednictví dosáhnout společného postupu rady. Rádi bychom toho ovšem dosáhli. Budeme se snažit připravit jakési kompromisní stanovisko. Tímto tématem se zabývá celá řada specifických pracovních skupin a pokud to jen trošku půjde, již brzy představíme první kompromisní návrhy. Ochrana dat. A to, zda datové subjekty které, zda, zda jsou datové subjekty i nadále vlastníky dat. Eh, proběhne neoficiální schůze, kde budeme hovořit o otevřeném eh, pohybu dat. Budeme hovořit také o tom, jak v Evropské unii můžeme zavést eh, hospodářství založené na datech. Ministři již obdrželi první pracovní dokumenty, a i v těch jde o to, aby se data mohla pohybovat volně. Nemyslíme si, že musíme nutně zavádět nová pravidla, protože nařízení o ochraně dat dává datovým subjektům eh, konkrétní práva. Nicméně teď eh, budeme muset toto téma dále vyjednávat na politické úrovni. Otázka protekcionismu tomu se ptala paní Grapíny a uvedla, že protekcionismus se nadále rozšiřuje. Já souhlasím s tím, že se protekcionismem musíme zabývat. Bohužel, protekcionistické státy eh, patří i do pole působnosti G20. Zpráva komise o opatřeních v oblasti investic eh, říká, že přístup na trhy, což patří k nejdůležitějším eh, nástrojům, jsou naprosto zásadní. A my jsme připraveni udělat vše proto, aby evropským eh, firmám byly otevřeny všechny trhy světa. Zde budeme na tomto spolupracovat jak s Evropskou komisí, tak s Evropským parlamentem. Povedeme jednání a bude potřeba zaměřit se také na Evropskou obchodní strategii. K paní Jakoncáry. Vy jste hovořila o otázce digitální společnosti a digitální revoluci. My eh, mohu vám říci, nemáme žádnou jinou volbu. Digitální vývoj. Ten už eh, není zadržitelný. Už se nemůžeme otočit a jít zpět, jít od něj pryč. A proto se musíme ze všech sil vynasnažit, aby digitální svět byl bezpečný. A je potřeba, aby, abychom byli všichni na jedné lodi. Nikdo nesmí zůstat opodál. Je potřeba, aby všichni byli připraveni na tuto digitální změnu. Mladí lidé jsou na tuto cestu připravováni už ve školách. Mé děti například nemají nejmenší problémy, ale musíme se dívat také na generaci našich rodičů, která se musí učit leco nového a k tomu jim stát musí připravit příležitosti. Musí se přeškolovat, eh, je potřeba zajistit takováto školení i pro starší osoby. Musíme myslet také na digitální sítě. Zkrátka, celé rodiny eh, se budou muset začlenit do těchto programů. Eh, například v Estonsku stačí, když hm, třeba seniori jdou někam do knihovny, tam se přihlásí na počítačový kurz a zaměstnanci knihoven eh, mají povinnost eh, zprostředkovat tyto znalosti a dovednosti i starším osobám. Zejména tedy, co se týká té digitální oblasti. Že? Digitální znalosti tam nejde o to, že surfujete po internetu nebo chápete, jak funguje počítačový software. Ne, znamená to také to, že se orientujete na pracovišti. A to znamená, že i průmysl musí investovat do, do takovéhoto přeškolování, do takovéhoto školení. V Estonsku jsme nedávno zavedli eh, nový program, eh, který je financován Úřadem pro nezaměstnané v tom smyslu, že to přeškolení probíhá přímo ve firmách. Podniky, které zavádějí nové digitální možnosti, zaměstnávají více osob a zvyšuje se i jejich obrat. Ono se neustále mluví o tom, že lidé jsou nahrazováni stroji, ale ono to tak není. Progresivní firmy, které hodně vyvážejí, zaměstnávají více lidí. Nicméně ti lidé často pochází ze zcela jiného prostředí, mají úplně jiné znalosti. Ovšem, jak říkám, jinou volbu nemáme. Pokud firmy neprovedou digitální revoluci, pak nebudou konkurenceschopné. A tím pádem jasně vidíme, že jiná možnost není. Co se týká elektronických služeb, my v Estonsku už máme celou řadu eh, elektronických služeb. Je to tak trochu jako droga. Víme, že nám to zjednodušuje život, takže máme různé elektronické školicí platformy, eh, dokumenty podepisujeme digitálně a tím vlastně šetříme spoustu peněz. Máme z toho navíc 2% HDP, protože lidé všechno vyřídí z domova. Také třeba léky na předpis eh, jsou v elektronickém systému, takže je to zkrátka proces, který je nezadržitelný. A lidé dobře vidí, jak jim digitální služby zjednodušují život a proto jich chtěli víc a více a my se tomu musíme přizpůsobit. Děkuji. Eh, děkuji vám mnohokrát za vaše reakce na všechny otázky. Myslím si, že z těch otázek, které tady zazněly, asi vidíte, že tady je hodně očekávání eh, co do vašeho předsednictví ze strany našeho výboru, takže vám přeji mnoho štěstí, mnoho úspěchů v eh, příštích šesti měsících a tím si myslím, že můžeme uzavřít naši dnešní dopolední schůzi. Chtěla bych poděkovat všem, včetně tlumočníků, a uvidíme se dnes v 15 hodin. Thank you very much. I my vám mnohokrát děkujeme, byla to pro nás skvělá příležitost. Děkuji.